třetí pozměňovací návrh od INTA. Je to um, návrh zprávy Politika soudržnosti pro rozvoj. Pozměňovací návrh 3. INTA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10, rovněž od INTA pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 od paní Keller. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2, rovněž od paní Keller, kdo je pro? E, námitka e, vůči tomuto pozměňovacího návrhu? Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 3, e, to tež. V tomto případě ani to nemůžeme přijmout. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? schváleno. 27 pozměňovací návrh. Eh, Socialisté, eh, sociální demokraté žádají eh, o dělzděn hlasování první část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Amendment 29, who is in favor? Against? Abstentions? It looks rejected. Huh? Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? zdrže, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Možná, že bychom to měli prověřit, zkontrolovat elektronicky. Raději to spočítáme ještě jednou, kdo je pro. Proti 12 ku 9 je to schváleno. Takže prověříme to, raději to zkontrolujeme ještě jednou. Takže pro Takže 12 pro. 13 pro. Kdo je proti? Takže 13 ku 10 schváleno. 31. Ta odpadá. 32 byla stažena. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 33 odpadá. Třicet čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet pět pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36 odpadá, 37, kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit ještě jednou, kdo je pro? 13 who is against Eleven. Proti? Schváleno. 38 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? To je stejná většina, je to tedy schváleno. 39 odpadá, 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 41 bylo staženo, ústní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42. Paní Toja pro. Proti. Čtrnáctku, jedenácti schváleno. Ústní pozměňovací návrh sedm pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 43 odpadá. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 odpadá, 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 8 pro, takže osmička ne, devítka také ne, takže 46 pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 odpadá, 49 také odpadá, takže přecházíme k 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní přecházíme k 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 59 odpadá, 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní máme jazykový pozměňovací návrh, o tom se nehlasuje. Nyní 61 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 62 odpadá. Nyní přejdeme k 63 pro proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 odpadá. Potom hlasujeme pouze o odstavci 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Máte námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže máte námitku či ne? Takže to nemůžeme převzít. Takže pozměňovací návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 66. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 68, kdo je pro? Kdo je pro 68? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 69, 70 a 71. O tom budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 72. Pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 odpadá, kompromis 70. Proti, zdrželi se, schváleno. 74 odpadá, takže tady máme hlasování po částech, o které požádali želení, zelení. Takže první část, to je pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit. Kdo je pro? Proti. Vypadá to jako schválené. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhý pozňovací návrh INTA, takže hlasujeme po částech. První část pro Kdo je proti? Drželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Další odpadá. Inta 8, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 75 byla schvál, eh, stažena, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 odpadá, 19 inta pro, proti, zdrželi se, schváleno 78 pro, proti, zamítnuto. 79 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 staženo, 82 pro, proti, schváleno. Inta 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 7 pro, proti. proti, zdrželi se, schváleno. Inta 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, 80, eh, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno jen ta 15 pro, proti, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno 86 pro, proti, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, schváleno. 80, 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 90 odpadá, 91 také odpadá, 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 93, odpadá 94, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ta 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 18 my to můžeme odhlasovat unblock 28, eh, tedy 18 až 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96. Dál přímo na 96, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto, ale prosím, kdo ještě jednou pro kompromis 8? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže eh, teď kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 100. Pozměňovací návrh. Ne, ten odpadá. Jdeme eh, na 103 přímo. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Deset, kompromis, kdo je pro? Proti? schváleno. 105 odpadá, 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno 109. Ne, e, e, ústní poznávací návrh 14, kdo je pro? E, ústní návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 112, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že schváleno. Kdo je pro 112?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 13. na 12, takže zamítnuto. 113. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. 116, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 118, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto, 119, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 11 odpadá, takže teď 13 od pana Gerence. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 17. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 19. Kdo je pro? proti, schváleno. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní poznací návrh 15, žádné námitky, tak kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, kdo je proti zdrželi se, schváleno. Ne? Tak to ještě ověříme. 22, kdo je pro? 22, kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvacet čtyři. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to vzít teď unblock až do konce? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď budeme eh, hlasovat o celém návrhu stanoviska pozměnění pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji. So congratulations to the... A blahopřejeme zpravodajce paní, paní Keller. Přecházíme k trhům s deriváty. go to the second report today today future policy actions. Eh, takže eh, druhá, eh, druhý návrh stanoviska. Týká se to budoucích politických akcí derivativa. Paní Jolie, první, čtvrtý pozměňovací návrh, kdo je pro? Začínáme hlasovat o další zprávy, takže začínáme od prvního pozměňovacího návrhu kde, hm, číslo 4 pro, proti, zase zdržel schváleno, pozměňovací návrh 5 na žádost EPP děleno na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto pozměvací návrh 7 pro, proti. Ta sedmička má ještě ústní pozměvací návrh. Tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Jedna a dvě dohromady, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Číslo 3, e, zase e, vys ústní pozměvací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu e, stanoviska v pozměněném změní. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřejeme zpravodajcem.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 So, uh, colleagues, if uh, we can move on. Přecházíme k dalšímu bodu. Demokratická kontrola programování podle rozvojové legislativy, představení závěru pracovních skupin, výměna názorů a doporučení. Během posledních několika týdnů jsme dostali strategické dokumenty od komise, které implementují příslušná opatření a kontrolují je pracovní skupiny. Nejprve eh, předseda eh, pracovní skupiny A tady bohužel nemůže být přítomen, takže já eh, musím předložit závěry této skupiny, která se týká Mongolska a Filipín. Bude to tedy stručná informace za pana Neusera k Mongolsku. Pracovní skupina A vyhodnotila eh, strategii v polovně období 23. Eh, března. Týkalo se to Mongolska a alokace 8 milionů, které byly navrženy pro pomoc mongolským úřadům při budování kapacit, aby dosáhly příslušných standardů. Jedná se o komunitární pomoc. Mělo by to zahrnout opatření v určité skupině, včetně rámce regionální integrace, pomoci partnerským zemím v oblasti obchodu, eh, investic, technické pomoc a budování kapacit aktivita 2 eh, není úplně v pořádku podle příslušného nařízení a podle příslušné klasifikace DAC sektoru. Proto skupina A doporučuje modifikovat příslušné činnosti takovým způsobem, aby plně respektovali orientační eh, ukazatele, například eh, potřebu poskytovat pomoc, tak, aby politika byla skutečně v pořádku. Text revidovaný bere v případu v úvahu také snahu mongolských úřadů dosáhnout příslušných standardů. Proto pracovní skupina a e, e, doporučuje přijmout a schválit revidovaný text, přičemž je třeba eh, podpořit sociální ekonomický rozvoj a integraci Mongolska do světového hospodářství. Pracovní skupina A navrhuje, abychom měli námitky proti tomuto dokumentu podle procedurální, eh, procedury komitologie na základě příslušného článku. I Teď už uh, budu hovořit za sebe o Filipínách. Pracovní skupina A také vyhodnotila tuto strategii v polovině období dokumentu strategického, které se týkalo Filipín 10. března 2010. Výsledky se eh, byly sformulovány zpravodajem. Konkrétně se týká aktivity zase v souvislosti s DC nařízením a také s cíly rozvoje milénia. Diskus diskuse se týkala hlavně těchto um, věcí eh, často se pomíjí zase sektor um, vzdělávání a je třeba převádět eh, fondy ze zdravotnictví na vzdělávání. Eh, Evropský parlament by se měl účastně zapojit také do mírových jednání je třeba také zapojit zúčastněné strany. Je pravda, na rozdíl od předchozích období pořád tady je nevyvážená alokace financování, co se týká základních služeb a zdravotnící, Více než 51 eh, alokací vlastně jdou na úkor vzdělávání, ale má to oprávnění, že to jde ve prospěch zdravotnictví, protože o vzdělávání se starají jiní dárci. Evropský parlament by měl sledovat situaci v oblasti eh, primárního školství základního školství. Dále, co se týče mírových jednání s Evropským parlament, eh, eh, Evropský parlament pardon, žádá o aktuální informace o tom, jak tato jednání probíhají, ale jinak eh, spolupráce probíhá dobře se, mez, eh, se Španělskem a Německem a s Ajalou a UNICEFem. 31. března byla také dána informace o konzultacích na místní úrovni. Pracovní skupina zdůrazňuje, že komise by se měla zaměřit na korupci a na zapojení národních účastníků do konzultací. Skupina A bude také sledovat volby v roce 2010 a zda nesklouznou do aktu násilí a terorismu. Pracovní skupina A nemá nemá námitky proti dokumentu o e, Filipínách na základě článku 35 smlouvy o e, postupu komitologie. Souhlasíte prosím s doporučeními pracovními skupiny A e, ohledně Mongolska a Filipín? Pokud ano, pak prohlašuji, že tato doporučení byla schválena výborem a Teď bych poprosila paní Teo Harus, aby nám podala informace k výsledkům ohledně Laosu. Prosím. Laos, děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pracovní skupina A vyhodnotila eh, revizi v polovině období strategického dokumentu na zasedání 23. března. Vyhodnocovala se zase spolupráce s Laosem v roce 2009, přičemž Evropská unie hrála významnou úlohu podporou rozpočtu. Pracovní skupina také vyjádřila podporu úsilí komise zaměřeného na posílení sociálního sektoru a myslíme si, že je důležité to dělat prostřednictvím financování, a které bude ale poskytnuto Laosu pouze, když se dosáhne pokroku v odvětví zdravotnictví a školství. Pracovní skupina bohužel konstatuje, že bezpečnostní projekty a zapojení občanské společnosti pořád je problematickou záležitostí v Laosu. Eh, strategie v polovině období nemá žádná taková doporučení, která která by mohla opravdu zajistit pořádnou politiku proti eh, dětské práci. Nicméně došlo teď už ke značné spolupráci eh, v boji, aby se zneškodňovaly nevybuchlé bomby. Je třeba eh, zjistit ještě, jaké procento území už je volné od bomb a kolik takových bomb se každý rok zneškodní. Komise zodpověděla všech všechny naše dotazy a my pokládáme její odpovědi za patřičné, proto pracovní skupina A nic nenamítá proti této zprávě o um, revizi um, v polovině období k strategickému dokumentu na základě postupu komitologie. Souhlasíte eh, s těmito doporučeními, které jste teď slyšeli, vážení kolegové? výbor je přijímá a mohu rovněž e, už vyhlásit uzavření e, termínu pro uplatnění práva kontroly. Teď má slovo pan Kačmarek za pracovní skupinu B a pan Sasoli pracovní skupina C v pořadí, kterému dají přednost. Děkuji. Já tady jsem místo pana Deva, protože ten se nemůže našeho zasedání dnes zúčastnit. Pracovní skupina B zatím vypracovala návrhy závěrů pro Maradeš, Sri Lanku a Bangladeš. Nejprve k Bangladeši. Pracovní skupina B je spokojena s revizí v polovině období a většina nedostatků, na které upozorňoval náš výbor, byl v předchozím období byly vzaty v úvahu. Závěr je tady důkaz, že skutečně se dobře e, fondy od e, dostávají k beneficientům. Je tady více proaktivní e, přístup, protože jsou tady značně kolísavé ceny potravin. Programy jsou v souladu s požadavky, které byly nastaveny v DCI a zdá se, že eh, všechny zúčastněné strany a národ, jako Národní parlament a nevládní organizace byly patřičně konzultovány. Tato revize se také uspokojivým způsobem zabývá otázkami efektivity pomoci a také eh, řízení veřejných financí, ale poměrně málo finančních prostředků je k dispozici pro zabezpečení potravin, k čemuž bude třeba stále více přihlížet rozpočet eh, v rámci i programu v jiných oblastech zasahování. Bohužel otázka nedostatku potravin se konkrétně neřeší. Bohužel také nemůžeme zjistit, že by tady bylo více specifických eh, opatření, které by pomáhaly eh, uprchlíkům. A co se týče genderu, otázek, otázek klimatické, klimatických změn, Zatím se pomoc zaměřovala hlavně na vývozní sektory, ale vzhledem k tomu, že je zejména třeba snižovat chudobu a zmírňovat eventuální dopady eh, hospodářské krize, měli bychom podporovat i neexportní období. Po naší analýze pracovní skupina B navrhuje výboru, aby nevznášel námitky proti tomuto dokumentu o Bangladeši, neboli naše konečné doporučení je pozitivní. Maledivy. Pracovní skupina oceňuje, že strategie se nově zaměřila na řízení, na správnou správu, tak, aby pomoc Evropské unie byla zaměřena hlavně na ekologii, na boj proti drogám a na zlepšování veřejné správy. Klimatické změny se budou řešeny pro prostřednictvím globálních fondů, nicméně eh, celková obálka za rok od 2011 eh, až 2013 tady dělá jenom 6 milionů euro. Klíčové sektory jsou vzdělávání a zdravotnictví a ty jsou dosti pomíjeny, protože peněz je málo. Také nás naklidňuje, že tady není žádná zmínka o konzultacích s organizacemi z občanské společnosti nebo s Národním parlamentem. Pracovní skupina ale je povzbuzena tím, že EU podporuje regionální spolupráci v této oblasti a že také matrice nevlastních organizací byla zapracována do strategie na základě předchozích doporučení vyslovených Evropským parlamentem parlamentem. Zdá se, že programy jsou kompatibilní s tím, na co mají být zaměřeny. Proto pracovní skupina B navrhuje našemu výboru, aby nenamítal nic proti tomuto dokumentu o Maladivách. Třetí zpráva se týká Sri Lanky. Jsme spokojeni s tím, jaké byly tady změny provedeny v této revizi uprostřed období. Zase se tady aktualizovaly informace s ohledem na novou situaci v této zemi. Ovšem jsou důvody, abychom udržovali přístup založený na scénáři eh, budeme pracovat na základě dvou scénáří. První scénář politické smíření a zapojení šrilanské vlády a druhé eh, takový nedostatečně eh, pevný mír a eventuální krize. Zatím tam je 16 milionů euro, z čehož 6, 116 milionů, 64 se dá na stabilizaci, rozvoj a rekonstrukci. Dalších 6 milionů se rozděluje, rozdělí na obchod a dobrou zprávu. Většina navrhovaných programů zřejmě sleduje cíl snižování chudoby. Nicméně eh, vybrané, vybraný scénář bude mít velký vliv na to, um, jak se budou programy rozvíjet. Je třeba zaměřit se hlavně na mandát spojený s rozvojem a na středně dobé potřeby zranitelné komunity. Na základě těch cílů, které eh, se objevují v revizi, můžeme říci, že ty hlavní sektory, na které se zaměřují, jsou opravdu v souladu s cíly nastavenými DC DCI a proto naše pracovní skupina doporučuje eh, našemu výboru, aby neměla námitky proti CSP o Sri Lance. Děkuji. Vážení kolegové, souhlasíte s těmito doporučeními, jak je sformuloval pan Kačmárek? Prosím. Takže mohu prohlásit, že i tato doporučení výbor schválil a také mohu eh, ohlásit, že končí termín pro ehm, eh, demokratickou kontrolu. Teď pracovní skupina C. C. E Jedná se o Kubu s ohledem na deficit a britského dialogu mezi oběma partnery. My tady máme nejenom status quo, ale také zlepšený nebo vylepšený dokument. Jak už bylo řečeno, bylo řečeno, že kubánský velvyslanec byl spokojen s tímto strategickým dokumentem a konstatoval, že pro určité sektory, jako je, jsou klimatické změny a kompetence, ve výměných programech, jak už bylo řečeno, já si myslím, že by to mělo přispět k normalizaci vztahů a měli bychom také uzavírat bilaterální dohody, tak jak je tomu i s jinými zeměmi ze stejného regionu. A spolupráce s touto zemí by měla probíhat paralelně. A také samozřejmě bilaterální rozhovory by měly být dále vedeny za podpory. Jak už bylo řečeno, financování představuje určitou jistotu přizpůsobení se klimatickým změnám. Rozvojové kapacity také odpovídají v zásadě cílům, které byly eh, definovány. Pokud jde o pracovní skupinu, tak vítá priority pokud jde o udržitelný rozvoj v sektoru životního prostředí. Je třeba ovšem ještě se zmínit také o dopadech klimatických změn. To všechno je nutno odpovídajícím způsobem financovat. Jak už bylo řečeno, k tomu musíme mít také prostředky na boj proti chudobě a na splnění rozvojových cílů. A Máme také obavy s ohledem na zhoršení zdravotního sektoru. A komise by měla na to dbát. Jedná se především o zhoršení zdravotního stavu mezi homosexuál, homosexuály. Doufáme, že se bude bojovat nejenom proti AIDS, ale i proti diskriminaci a proti nerespektování základních práv a proti tomu, že nemají přístup k lékařské péči. Jak už bylo řečeno, máme tady čtyři návrhy usnesení. Po pěti letech jsme se dostali do jakési slepé uličky, pokud je o naše vztahy s Kubou. Teď tedy s tímto strategickým dokumentem jsme naznačili určitou cestu pro další eh, postup kupředu předu. Pracovní skupina vítá snahy, které byly doposud podniknuty ze strany Evropské delegace v vztazích s Kubou a to musí být samozřejmě probíhat všechno nezávisle na dalších pracích mezi námi a Kubou. Komise v klíčových oblastech musí stanovovat určité cíle, jak už bylo řečeno. To znamená, že bychom se měli soustředit na výměnu těch nejlepších praxí, na výměnu expertů a bychom přispěli eh, k dosažení cílů. Musí být také vyvinuty nové iniciativy v oblasti ochrany lidských práv, například práv žen, dále práv na sexuální svobodu, práv nezletilých a podobně. Komise by mohla možná tento evropský nástroj pro demokracii a lidská práva použít. Jsou to nástroje, které mohou podporovat oblast ochrany lidských práv. Čtvrtý bod. Navzdory těmto snahám pracovní skupina C by chtěla požadovat, aby zástupce pro zahraniční záležitosti a bezpečnost dále informoval parlament o probíhajících aktivitách v této oblasti, především po posledních rozhodnutích parlamentu ve vztazích s Kubou. Sprav- mělo by být podáno také zpravodajství o tom, jak jsou tyto akce realizovány. Jak už bylo řečeno, Zatím nemáme žádné námetky proti tomuto strategickému dokumentu eh, z naší strany. Děkuji vám. Děkuji. A nyní jsme doporučení přijali a také akceptuji přeskumnou lhůtu. A nyní jdeme ke čtrnáctému bodu a to se týká z třístranných rozhovorů návrhu rozpočtu na rok 2011. Já chci k tomu něco říci. Eh, rok 2011, tady se bude konat první rozpočtová eh, procedura podle Lisabonské smlouvy. Eh, my naše usnesení v této souvislosti je důležité, protože stanoví priority Evropského parlamentu a také stanoví mandát pro jedení, vedení trialogu s radou v květnu. Je důležité, aby náš výbor se prosadil v tomto procesu. Náš zpravodaj, pan Berman, také zpracoval stanovisko, které jste dostali angličtině a také francouzštině. Bohužel zatím nebylo toto stanovisko přeloženo a do ostatních jazyků. V momentě, kdy to bude k dispozici, dosašleme vám, zašleme vám to. Lhuta je 12. května. Do 3. května musíme předložit pozměňovací návrhy a potom 10. budeme hlasovat. Nyní předávám slovo panu zpravodaji zpravodajovi na předložení stanoviska. Děkuji, paní předsedkyně návrh rozpočtu dnes komise předložila. Trialog se bude konat v červnu a také rozpočtový výbor pře, připravuje usnesení pro plenárku. My také jako rozvojový výbor se musíme prosadit v rámci tohoto usnesení, protože máme zde cíle milénia, potom jsou zde další rozvojové cíle a klimatické změny a proto náš výbor sehrá sehrává důležitou roli, ale já doufám, že naši rozpočtoví kolegové nás vyslechnou lépe než v minulosti, protože v minulosti nepřevzali žádné z našich návrhů. Za prvé, pokud se týče stanoviska klimatické změny. Klimatické změny způsobily průmyslové státy a chudé země za to platí. Rozvojové země budou muset zaplatit obrovské částky. A je tady částka 2,4 miliardy euro, které by měla zaplatit EU za klimatické změny a já si myslím, že tyto peníze musí být, tak říkajíc, navrh nad roz, rozvojový rozpočet. A pokud se týče potravinové pomoci, tak eh, potraviny jsou stále dražší a také hodně lidí trpí hladomorem. My máme eh, potravinový nástroj ve výši jedné miliardy, ale potřebujeme daleko více. Musíme pomáhat malým farmářům, především ženám, tak, aby byly soběstačné a také, aby měli dostatek pat potravin. Vítám pokrok, kterého bylo dosaženo v rozpočtu 2009-2010 na podporu těchto struktur a režimů. Také naléhám na komisi, aby lépe umožnila přístup k financím v rozvojových zemích tak, aby tyto země měly lepší přístup k úvěrům a například na eh, úrodu a tak dále. Pokud se týče eh, rozvojového nástroje, tak já jsem proti tomu, aby peníze, které jsou eh, určeny na snižování chudoby, aby tyto peníze byly nasměrovány úplně někam jinam. Já tady hovořím přímo o návrhu ICI a také hovořím zde o výrobcích banánů a také DCI to je nástroj na snížení do chudoby a ne, abychom zlepšili naši spolupráci se zeměmi, které jsou na tom dobře. Okruh čtyři dostává neustále málo peněz, ale na druhé straně předkládá rada stále další nové iniciativy a tak to nejde. Nemáme prostředky na tyto ambice. Já se obávám toho, že rozvojová politika by mohla mohla také utrpět důsledky této akumulace nových iniciativ. Velký problém je to, že komise má stále méně pracovníků na provádění rozvojové pomoci. Méně pracovníků má komise než ostatní na mezinárodní dárci. Takže si myslím, že bychom takto neměli pokračovat. Nechci eh, zvyšovat administrativní náklady, ale jde o to, abychom efektivně prováděli naše programy a také plnili cíle, které jsou ambiciozní. Pokud se týče zjednodušení, opakuji, to, že chceme zjednodušit postup, abychom měli eh, předvídatelnou pomoc a také předvídatelné finance. A já jsem vás seznámil s duchem těchto návrhů a e, teprve dnes byl předložen návrh rozpočtu. Až se s ním seznámím, tak potom předložím ještě detailnější pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Bermane. A teď e, mají slov, má slovo zástupce Evropské komise, pan Martin Panetan. Děkuji eh, paní předsedkyně a děkuji zpravodaji za zajímavý a jasný úvod. Domnívám se, že, jak říká, eh, vychází dnes opublikovaný návrh rozpočtu a spolu s tímto návrhem rozpočtu publikujeme také zprávě o tom, jak funguje interinstitucionální dohoda. Také jste se o tom zmínil. Zpráva v zásadě uznává užitečnost současné stávajícího eh, rozpočtového postupu z víceletého finančního rámce. To evidentně docela dobře funguje. Vždycky je položka čtyři pod tlakem, to velice dobře víme protože neustále eh, jsme Eh, nuceni reagovat nejenom na katastrofy na celém světě, ale také jsou výzvy v jiných oblastech, jimiž musíme čelit, takže na to musíme myslet. V zásadě se nám dařilo to zvládat, zvládat mnohé situace. Ale, jak říká zpravodaj, eh, do jisté míry to je ten kontext, v němž se naše aktivity odvějí. Zmiňoval také eh, opatření spojené s banány. Myslím si, že tady se musíme eh, podívat eh, na možnost, eh, jak to žádá komise v rámci interinstitucionální komise, aby se znovu zavedlo toto opatření redeployment a také, aby se uplatňovala flexibilita v souvislosti s banány. Co se týče nástroje DCI, chápeme obavy, ale toto neznamená, že bychom snižovali dohodnuté limity. V porovnání s předchozí obálkou to bylo posíleno o 400 milionů euro eh, oproti letem 2013, takže nic neodvádíme jinam. A naopak, když porovnáte první rok DCI 2007 s rokem 2013, pak zjistíte, že je tady zhruba 26% nárůst, neboli velice podstatný nárůst těchto finančních prostředků. Přecházím k mikrouvěrům a bezpečnosti potravin. stávající činnost v rámci e, pilotní rozpočtové linky byla velice užitečná. V roce 2009 jsme byli schopni financovat například projekt v Palestíně a také na Haiti, i když ten projekt na Haiti byl odložen e, v souvislosti s tím, co se tam stalo. V současné době e, děláme závazky na rok 2010. A co se týče nástroje pro potrapy, bylo tady devět mikroúvěrových systémů, programů, které byly schváleny v rámci eh, potravinového nástroje Food Facility. V budoucnosti budeme zahrnovat eh, mikroúvěry eh, do politiky, potravinové politiky. Myslíme si, že už tedy nebudeme potřebovat přípravné akce a pilotní rozpočtovou linku, protože si uvědomujeme, jak je to důležité a už se to dostane do hlavního proudu. Myslím si, že je důležité, abychom měli možnost projednávat tyto věci už potom s ohledem na podrobná čísla. Chtěl bych poděkovat zpravodaji také za to, co řekl o administrativních eh, úvěrech. My si opravdu myslíme, že v návrhu rozpočtu eh, jsou eh, tato čísla navrhovaná realistická a úměrná jiným typům úvěrů, takže děkuji. Nevím, jestli někdo jiný ještě z generální ředitelství rozpočet by se chtěl k tomu vyjádřit. Paní předsedkyně, já jsem generálního ředitelství rozpočet a chci pouze doplnit slova kolegy. Několik poznámek ke stanovisku zpravodaje. Je jasné, že návrh, který byl předložen, je navrh, je tedy dodatečnou přídatnou záležitostí. A letos se podobný návrh také předkládá, takže je to 50 milionů, což je rozděleno na tři roky. Je to sice málo, ale přece jenom jistý příspěvek to je k zabezpečení a zajišťování potravin. O tom již také pan zpravodaj hovořil. Já tady navazuji na pana Peddingtona. Toto je součást kooperace v rámci rozvojové pomoci došlo k nárůstu o 31% eh, mezi lety 2007 až 2013. To je opravdu jeden z největších nárůstů, ke kterému došlo. Tento návrhy rozpočtu pro rozvojovou spolupráci jsou, byly zvýšeny a také tyto rozpočty platy se zvyšují v průběhu příslušných období. Takže situace v okruhu 4, kde chronicky bývá nedostatek prostředků, tak toto je také závěr komise ve zprávě který, která bude vydána společně s návrhem rozpočtu na rok 2011. Na konci zprávy se také iniciuje diskuse o rozpočtu na rok 2011. Komise nyní vyčkávala 6 měsíců. Tady se také hovoří o jasně identifikované potřebě. Možná, že bychom také mohli trošku zahýbat se stropy. A také možná bychom měli zohlednit boj proti klimatickým změnám. A na závěr, o kterém také hovořil pan Paddington, administrativní výdaje. Komise vycházela z rozhodnutí rozpočtových orgánů v minulém roce a toto rozhodnutí jsme chtěli potvrdit. My jsme si předevzali, že zvýšíme prostředky a přizpůsobíme je programům, to také jde ruku v ruce s politickým rozhodnutím parlamentu a jde to také ruku v ruce s růstem ten prostředku. Existují další odvětví, například výdaje za rozšíření, výdaje administrativní jsou tam podstatně nižší. Je to možná třetina či polovina toho, co se plánuje v rozvojové pomoci. To je přece legitimní věc. Podpora Turecka či Chorvatska není totéž jako podpora výzelnějších oblastí. My chceme vždy postupovat vyváženě, my také jsme zpravodaji k dispozici a vždy mu budeme k dispozici prostřednictvím písemných zpráv k jeho skvělé zprávě. Děkuji, děkuji zástupci komise a nyní dávám slovo poslancům, takže nejdříve pan Görens. Děkuji, paní předsedkyně chci se zeptat na 2,4 miliardy na fond pro klimatické změny, které jsou určeny pro rozvojové země. My tomu úplně nerozumíme. Jaká je technika financování, která se zatím skrývá? získává tyto finance komise, ale dávají je k dispozici členské státy, nebo jak to je? Já se chci ještě zeptat na ty dodatečné peníze, na ty přidané peníze. Možná, že bychom nejdříve měli všechny otázky dát dohromady, pozbírat. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My zatím nemáme nástroje, ve finančním nařízení, abychom sbírali peníze od členských států. 2,4 miliardy se týkají slibu, které udělala jak EU, tak i členské státy, ale neplánuje se, že všechny peníze půjdou přes komisi. Donc je crois qu'il va falloir euh, poursuivre cette discussion au sujet de, ano, tato diskuze, která se týká 2,4 miliardy, v té se musí pokračovat. Já sdílím názor zpravodaje. Bylo řečeno, že to musí být dodatečné peníze. Opakovaně tady bylo řečeno, že to musí být skutečně ještě peníze navíc. Nesmíme se dostat do takové pasti, že bychom tu pomoc předisponovali. Musí se to skutečně zrealizovat. Tak to musí komise splnit eh, svý domácí, svůj domácí úkol. Vůbec nepochybuji o angažmá eh, komise a o těch penězích, které by měly být peníze navíc. Teď je otázka jenom v tom, zda ty peníze od, přijdou od členských států a Zda to nejsou peníze, které byly určeny pro nějaké jiné rozvojové cíle. To by bylo předisponování těch peněz a to by neodpovídalo smlouvě z Lisabonu, která nás vyžadu, požaduje, abychom se postarali o koherentnost mezi těmito otázkami a proto je tato otázka skutečně relevantní a znovu to chci zdůraznit. V Kodani Evropská unie totiž Eh, odpověděla na tuto otázku, zda jsou to peníze navíc eh, s jasným ne. Takže musíme mít jasno, abychom mohli pokračovat. Děkuji. Slovo má pan Terolian. Vy jste žádal o slovo. No, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji já tedy tady blahopřeji k té pozornosti, která tady proběhla. Především pokud jde o tyto nástroje. A komise navrhuje určité změny DCIs, aby tedy šlo o další miliony pro AKP země a tak dále je třeba v rámci VH, dohody s VHO tuto záležitost zohlednit a především země AKT výrobci dostávají z těchto zemí ještě peníze navíc a to něco takového je nepřijatelné. A jak už bylo řečeno, ty peníze eh, by potom chyběly, protože peníze byly původně určeny na pomoc chudým rozvojovým zemím. 18,3 milionů, jak už bylo řečeno, to by mělo pocházet z rozvojového nástroje. A komise by mohla čerpat z jiných zdrojů. Víme, že je to téměř nemožné aby byly eh, dosaženy všechny rozvojové cíle po lhůtě pěti let, to samozřejmě vysílá velice špatné signály. A proto by se mělo reagovat na otázky našeho výboru, měla by komise dát odpověď na tyto otázky, protože se jedná o předložení těchto návrhů. Merci beaucoup. Now, uh, maybe místa. jestliže nikdo z další se o slovo nehlásí, tak budu hovořit, ale jinak počkám, vyčkám příspěvku kolegů. Toto také je ve spojení s prvním bodem. Jestliže chcete platit chudým lidem, tak to asi neprojde, ale pokud se týče obrany komise, tak tady na to chci říci, že komise nemůže vždy také bránit rozpory v rámci komise. Také musíme brát v potaz to, co říká rada, neboť rada dává mandát komisi, aby se zabývala rozvojovou problematikou. Protože jestliže dobře vyřešíme banánovou krizi, pak eh, také rada nám musí pomoci. Možná chcete se k tomu vyjádřit, komise? Pan Berman jako zpravodaj nebo komise se hlásí o slovo? Prosím, paní předsedkyně, pokud se týče dodatečnosti ta komise zatím se nevyjádřila a zatím tím byly udělány sliby, ale ty se ještě neuskutečnily. V rámci 2,4 miliard jsou také sliby komise, ale my se k tomu zatím nemůžeme vyjádřit, neboť jsou tady na řadě především členské státy. Pan Gerenc říkal, že toto je důležité pro váš výbor, ale komise se k tomu nemůže nyní vyjádřit. Pokud se týče 150 milionů komise, tak je to velice málo ve srovnání s dvěma a půl miliardami na tři roky. A komise na to dala k dispozici nové peníze, tedy navrh peníze. A to je odpověď, kterou jsme již dali. Je to adicionalita k rozpočtu, ale já v současné době také nemohu říct se víci. Pokud se týče uh, opatření pro banány, tak tady chci upozornit na to, že toto je opatření, které z 50% je také financována jinými penězi. A pokud se týče zbytku, tak tady jsou dvě další možnosti. Je to nástroj pro flexibilitu a komise bude muset zkoumat možnosti, kde ještě zůstaly k dispozici nevyužité prostředky. Nejedná se pouze o e, nástroj spolupráce, ale také se jedná o prostředky z budoucích programů a DCI by mohl přispět až 15%. Nejde o to, že bychom přesunovali peníze z jednoho programu do druhého, tedy zleva doprava, ale celkové vybavení DCI je takové, které stále roste a tak si to také představuje rada. A systém také byl navýšen, byl obohaceno další 400 milionů. A pokud se týče stanoviska rady, tak tomu se musí vyjádřit rada. Ta také povede první rozpravu. Ale pane Görenci, zajisté si dovedete představit, že nástroj flexibility se radě příliš líbit nebude. A já si těžko dovedu představit, že by se to komisi tak strašně líbilo. A toto přesunování, relokace prostředků není dobrá. My musíme se zeptat rady, jak hodlá postupovat, ale záleží na komisi, aby vám dala odpovědi v souladu s meziinstitucionální dohodou. To je, myslím, odpověď, kterou jste chtěli. Mám ještě dodatečnou otázku. Vy říkáte, že máte 50% úplně nových peněz v tomto opatření. A v textu pro rozpočet tam se hovoří o 75 milionech na rok 2010. 8, 9 z flexibilního nástroje a zbytek. To vypadá, že se snažíte uloupnout milionek zde a milionek tady, takže to je v podstatě přesunování prostředků. Možná, že tomu úplně nerozumím. Já nevím, kde se tedy bere ten zbytek je to 75 milionů a máme jenom 18 milionů, takže možná, že byste nám mohli vysvětlit, kde se vezme ten zbytek peněz. Nechci prodlužovat debatu o tomto tématu. A máme zde máme zde 120 milionů a polovina to jsou nové peníze, které zatím ještě nebyly plánované, takže 190 milionů. My v určitém tomto roce také navrhujeme využívání nástroje flexibility, ale proporce jsou zde jiné. Já tady hovořím na pro, o programovém období, tedy ve výši 190 milionů. Jinak se jedná o relokaci a nebo o nástroj flexibility. Mohu vám ukázat čísla, pane Bermane, abyste mi přesně rozuměl. Děkuji a pan Gerenc. Já se nechci tady zapojovat do nějakého pingpongu s komisí, ale hovoříme o 150 milionech. Na které by měly jít do rozvojových zemí kvůli ekonomické krizi. To je skvělé, ale co bude následovat? Jak, jak to vypadá s penězmi od členských států bez eh, dodatečných peněz. Musí tam být ještě další dodatečné peníze, jinak my eh, navnadíme rozvojové země, ale nedáme jim dostatek finančních prostředků. Já eh, jsem proto, abychom zaslali dopis komisi a radě, aby se tento bod vyjasnil. Protože komise musí jasně tento bod formulovat a definovat. A myslím si, že musíme také jasně říci, že členské státy také zvyšují rozvojovou pomoc rok od roku, ale musí tady být jisté marže, odkud získáme rezervy. Ale myslím si, že musíme postupovat jasně a konkrétně. A Myslím si, že nejdříve bychom se měli všichni obrátit na radu, protože komise i my musíme jenom pouze vyčkávat. Děkuji. Možná eh, pan Berman jako eh, zpravodaj by si přál poslední slovo. Nikoliv, paní předsedkyně, my jsme dali jasně na srozuměnou, že trváme na tom, aby to byla dodatečná eh, finanční opatření, že, co se týče i klimatických změn, i všeho. Myslím si, že je velkým privilegiem, že můžeme obhajovat v tomto výboru toto stanovisko. Dovolte, abych vám připomněla, že termín pro poznávání pozněvacích návrhů je 3. května 12 hodin. Přecházíme k dalšímu bodu a budeme probírat zároveň body 15 a 16. Týká se to postoje Evropské unie k sumitu G20, který se bude konat v Toronto ve dnech 26. a 27. června 2010 na téma zotavení a nový začátek. Jedná se o zotavení z globální finanční a hospodářské krize a na implementaci závazků učiněných na předchozích summitech G20. Bude se také zabývat tím. Můžeme jít dál, prosím? bude také zkoumat, jak lze zajistit základ pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj. Budou tam tři hlavní věci. Reforma finančního sektoru, stimulační programy a globální obchod a růst. Všechny tyto tři body mají přímý dopad na rozvojové země, proto se nás výbor rozhodl udělat dvě věci. Za prvé chceme napsat vět dopis panu Harprovi, premiérovi Kanady, s tím, aby na tomto summitu eh, vedoucí ekonomové učinili akce, které by vedly k boju proti chudobě, podporovaly by rozvoj a zabránili by eh, od toku finančních prostředků nezákonným způsobem z rozvojových zemí. Za druhé, ústní otázka pro komisi v rámci pravidla 150 eh, jednacího právu s ohledem na prohlášení komise komise na plenární komisi po e, rozpravě a na, žádost politických skupin sekretariát vypracoval návrh dvou e, ústních otázek za náš výbor v souvislosti i s usnesením. Některé pracovní skupiny už na to reagovaly. Prosím, abyste si poznamenali, že e, hlasování k tomu pak bude na příštím zasedání 10. května. Jedná se teď o to, zda chceme za zareagovat na návrh otázky a návrh usnesení a zde nás komise může také informovat o postoji k summitu G20, neboli dávám slovo komisi. Yes, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. V zásadě komise by si přála se stručně zmínit o diskusi, která se nedávno odehrála na G20 k této věci. Jak víte, návrh zprávy byl předložen Mezinárodním měnovým fondem, eh, prozatímní zpráva, která ale už se částečně dostala do tisku. Důležité asi je si uvědomit, že některé myšlenky v tomto návrhu zprávy byly v podstatě v souladu s technickými doporučeními eh, v nedávné, z nedávného pracovního dokumentu komise. Eh, také se tam zdůrazňují některé potíže, které jsou spojené eh, se zaváděním daně z finančních transakcí v porovnání s jinými nástroji. Zároveň byly zaznamenány eh, tyto problémy s daní s finančních transakcí a jak to bude mít vliv na eh, realokce. realokace. Je to věc eh, důležitá, ale těžko předvídatelná, protože se také předpokládají další realokace. Na druhé straně je třeba se snažit vyvážit Eh, rozpočet finančních institucí a je třeba to dělat takovým způsobem, eh, odkud jsou předvydatelnější příjmy je tady otázka i inovativních produktů a musíme se také rozhodnout, jaký konkrétní nástroj se bude uplatňovat. Jedná se o bondy, o e, akcie, deriváty a pak to všechno může mít akumulativní efekt a může to být přílišné, e, příliš málo předvydatelné pro určité typy transakcí. Další problém je, že příjmy z těchto daní by se zasoustředily soustředilo v několika zemích. Samozřejmě v těch zemích, kde jsou velká finanční sektora, ta by z toho měla přílišné příjmy. Takže to by mohl být problém z hlediska sdílení finančního břemena. Analýza eh, komise také eh, poukazuje na problémy s tím, že tady potenciálně může být eh, neslučitelnost eh, se smlouvou o mezinárodních pohybech kapitálu a takže s jedenáctým článkem smlouvy GATS. Diskuse na G20 v zásadě ukázala, že tady není dostatečný konsensus. Hlavně některé nové, nově rozvějící se ekonomiky s tím moc nesouhlasily. Spojené státy, jak víte, už ohlásily určitou daň z finančních transakcí, aby financovaly náklady na systém finanční podpory. Je to opatření, které vlastně je zpětné. Byla to ale užitečná diskuse, která se odehrála na, G, na G20 a ta čeká teď konkrétní závěrečnou zprávu Mezinárodního měnového fondu, ale na G20 nebyl až takový konsensus, v jaký jsme doufali. Samozřejmě, že to také znamená, že možná bude těžší, než jsme si původně mysleli, aby se široce uplatnil jeden z těchto nástrojů. Proto relativní výhoda Eh, nástrojů, jako je eh, poplatek za stabilitu, ten by mu, což by umožnilo větší stabilitu, budeme zdůrazňovat tedy užitečnost tohoto nástroje. Komise také zdůrazňuje nutnost koordinace a to, že tady musí být určité základní zásady, i když to nemůže být asi úplně jednotné, ale určité základní eh, zásady tady musíme být, aby se zabránilo eh, zkreslování, porušování eh, hospodářské soutěže. Toto je informace, kterou si myslím je užitečné sdělit vašemu výboru. Děkuji. Chce se někdo se k tomu vyjádřit, k tomuto návrhu ústní otázky nebo návrhu návrhu usnesení. Prosím, pan Guerrero. Děkuji, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně právě odchází, takže došlo ke změně za předsednickým stolem chci říci něco k této otázce, která je podle mého názoru opravdu relevantní. Začnu kontextem, který nám umožňuje, abychom dnes o této otázce diskutovali. Před třemi lety by takováto diskuze pravděpodobně nemohla být vedena ani v výboru pro rozvoj a ani v jiných výborech parlamentu. Proč diskutujeme o tomto tématu? Diskutujeme o něm proto, protože v důsledku finanční a hospodářské krize a v důsledku dopadů této krize na celém světě dospěle, bylo dos, dos dospěli jsme k závěru, že je za prvé důležité, aby byly regulovány finanční transakce, které jsou původcem této krize a za druhé, že je správné otvírat nové zdroje financování na boj proti chudobě a na pomoc rozvojovým zemím. G20 Ty původně takovýmto postupům eh, nebyly příliš otevření. Pak uběhla trochu času, eh, Krize pro některé země ustupuje do pozadí a elán na provedení těchto reform je čím dál tím menší. To znamená, že nám tedy nezbývá příliš mnoho času, abychom se mohli zasadit o to, aby G20 nebo jiné finanční organizační eh, organizace provedla i opatření. Měli bychom tedy při příští radě v červenci na Evropské unii vést diskuzi o této problematice mezi šéfy vlád a státu. Zůstávají nám tady ještě dva týdny, když ponecháme stranou mistrovství světa ve fotbale. Nesmím to tady přehánět, ale víte, jak tomu je, co se všechno může stát, když tato ponecháme mimo naši pozornost tak tady máme jenom dva týdny čas eh, a G20 bude diskutovat, rada bude diskutovat, my budeme diskutovat, budou tady kladeny různé otázky, ale toto je naše šance, jak tyto otázky dát na pořad jednání. Zdá se mi, že některé otázky by mohly být přece jenom pozitivní za předpokladu, že v rozvojové politice dosáhneme pokroku budeme bojovat proti úniku daním, proti daňovým oázám, proti tendencím podniků zatloukat své zisky podle toho, v jakých zemích vyvíjejí svoji činnost a také uvrhnout daně na finanční transakce. G20 a celkově můžeme říci, že taková tendence existuje, že tyto eh, daně by měly sloužit ke stabilizaci bankovního systému, to znamená získat peníze z těchto transakcí na zajištění. Ale za to my přece nemůžeme tady lobovat. My se chceme zasadit za to, aby tyto zdroje, které eventuálně můžeme odčerpat z těchto daní, byly v konečném důsledku věnovány na boj proti chudobě a proti sociálnímu vyloučení. Jak už tady bylo řečeno, Stanovisko G20 je konfúzním stanoviskem. Existuje tady celá řada zemí, které jsou otevřeny těmto tématům, některé méně, ale i u těch zemí, které jsou vstřícné, to není úplně jasné, jak by měla vypadat tyto daňové odvody. S tímto eh, s touto diskuzí, s těmito otázkami se pokoušíme dát určitý podnět, abychom zjistili, jaké je morální a politické stanovisko Evropské unie v této diskuzi o technických výsledcích nebo bez ohledu na technické výsledky ke kterým možná dojde v souvislosti se schválením určitého daňového systému, tak musíme dále bojovat za tyto reformy. Musíme působit jako jakýsi průkopníci a musíme dávat příklad ostatním zemím, aby ostatní země se připojily k těmto požadavkům. A nebo budeme vycházet z toho, že finanční a hospodářská krize Eh, už se svými těmi nejhoršími dopady je za námi a to by, může být, to by potom mohlo být naším novým stanoviskem. Já musím říci, že jsem hrdý na to, že patřím k tomuto výboru, že tady bojujeme za to, abychom se nevrátili před rok 2007, ale abychom se dívali do budoucna za rok 2010. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci několik připomínek k tomu summitu G20. Myslím si, že rok 2010 ten už tady máme a v tomto roce jsme schválili rozhodnutí v parlamentu k daňové otázce. Nám se zde jedná o to, abychom navrhli něco nového. Nějaké nové usnesení bude mít smysl pouze tehdy, jestliže ho budeme moci podstatně rozšířit, pokud jde o transparentnost a o otázku daňovou. to už bylo jasné z kontextu. Eh, já si myslím, že pro nás tento summit, eh, předchozí summit, byl úplně jiným než něčím, co by nás uspokojilo. Musíme navrhnout mechanismy a vyvinout mechanismy pro sankce a také explicitně se musíme zabývat otázkou bankovního tajemství. Hovořilo se zde o otázce, zda i nadále můžeme hrát tu průkopnickou roli, pokud jde o daňové ráje. Já si myslím, že Evropská unie tady vystupuje na mezinárodní úrovni eh, a pleduje za to, co se jí týká také interně. To znamená výměnu všech informací, včetně bankovních informací. Ještě dvě připomínky na závěr. Stanovisko k daňovým rájům to není jenom vlastně morální nebo etické stanovisko. Chci připomenout, že daňové ráje se stávají také ilegálním e, centrem hospodářské soutěže. A poslední úvaha, kterou bychom se měli zabývat s ohledem na summit G20, je to otázka legitimity. To znamená, jaká legitimita tady existuje v tom vyloučit těch 140 zemí. Já si myslím, že ta síme eh, značně, do značné míry zohledňovat to, co se děje také v OSN. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám zástupci komise. Já jsem tady nebyl, když hovořili. A hovořím jenom na základě toho, že předpokládám, že předpo, eh, projednáváme bod 15 a 16. Já bych chtěla mluvit hlavně o 16, ale ono je to pochopitelně propojené. To je ústní otázka na komisi s eh, debatou, rozpravou a posléze usnesení k postoji Evropské unie k summitu G20. a konkrétně k daně z finančních transakcí. Jak víme, předseda Barroso řekl, prosince, že podle jeho názoru to byl výborný nápad, to je výborný nápad a samozřejmě, že už parlament zaujal stanovisko. Musíme si vzpomenout, že už v rámci komise se hovořilo o uvalení finanční daně zhruba na úrovni 0,005%. Myslím si, že o tomhle čísle se hovořilo. Já jsem to zmínil i ve své zprávě o cílech rozvoje milénia ale nechtěl jsem uvádět konkrétní procento, protože jsem si myslel, že bychom měli motivovat G20 ostatní, aby usilovali o něco víc, aby to bylo ambicioznější plán. A my také nežádáme jednoduše daň z finančních transakcí, která by umožnila členským státům a ostatním, aby dostali svému závazku 0,7%. Tohle to má být plus navrh k tomu. Proto bych chtěl vědět, jak se dohodneme, anebo zda vůbec bude nějaké dohodnuté stanovisko Evropské unie v souvislosti s nadcházejícím summitem a konkrétně k daní z finančních transakcí. A jak a pokud vůbec mají v plánu zajistit, že tyto daňové příjmy se budou absolutně pokládat za dodatkové financování, financování navíc a jak by toto financování navíc se mělo použít konkrétně, aby se řešily velice naléhavé konkrétní e, potřeby rozvojových zemí, například, jak už jsme říkali, jak zmírňovat e, důsledky klimatických změn. Tolik mé úvodní úvahy k této věci. Znovu se omlouvám, že jsem tady nebyl, když zástupce komise hovořil. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Kačmana. Chce se k tomu komise znovu vyjádřit? Perhaps... Možná bych chtěl říci, že vedeme složitou diskusi o variantách, ale víme, že je třeba, aby finanční sektor zde platil. Já již jsem o tom hovořil předtím. Většina expertů a také vlád jsou spíše pro jakýsi poplatek za stabilitu. Je to lepší název než daň z transakcí či z převodu. Je třeba se na tom shodnout. Španělský poslanec řekl, že nám tato možnost nesmí uniknout. Jestliže se upneme k jednomu nástroji, tak je to špatné. Myslím si, že bychom před, především měli hledat jakési konsensuální řešení. V současné době G20 není jednomyslně nakloněna k zavedení eh, transakční daně, ale možná, že by tady byly také jiné možnosti. Je především zajistit, aby finanční odvětví platilo a také musíme zabezpečit využívání finančních prostředků, které budou takto alokovány jde o to, zdali tyto příjmy budou označeny a přímo určeny, ale jestliže dostaneme více příjmů z finančního odvětví, tak na tom budeme lépe, protože pak budeme moci také financovat rozvoj a klimatické změny. Mr. Cashman, Thank you. Pan Kaš... Eh, děkuji. Uh od kdy eh, například Turecko hlasovalo pro Vánoce. Můžete očekávat, že se na něčem dohodne bankovní systém. Ten prostřednictvím daní eh, je zodpovědný vůči členským státům, které jim umožňují provozovat činnost na jejich území. Máme jednotný trh a v rámci tohoto jednotného trhu platí jednotný systém pravidel. Eh, není tady ovšem jednotný systém pravidel o daních, ten ne. Nicméně nám nejde o konsensus, ale potřebujeme spíše vedení aby tady bylo rozhodné a silné vedení takové, jaké projevil pan předseda Barroso. Já bych ho rád citoval z toho, co řekl 10. Eh, prosince. Pokud nebudeme konsistentní ve svém vedení, potom eh, nás nikdo nebude brát vážně a nejnižším společným jmenovatelem je, že se snažíme dát pokud možno co nejméně. Co je skvělé na té dani z eh, transexy v porovnání s tím poplatkem? Když to bude poplatek ze stability, projekty, tak eh, z čeho to budete dát? Co se eh, dá naproti tomu? Zatímco, jestliže máte daň z transakcí, pak je to jasné. Když není žádná transakce, tak nic nezaplatíte. Když budete eh, mít větší transakci zaplatíte víc. Čili eh, na základě vykbrantního, agresivního, silného trhu můžeme pak fungovat. Musíme si uvědomit, že se peníze používají nebo mají používat k tomu, aby se státy dostaly do takového mm, pozice, kdyby eh, s námi daleko více se angažovali ve smyslu zboží i služeb. Nakonec eh, pan Kačmarek si také na to vzpomene co jsme viděli, kdeže to bylo. Botswaně to bylo. Já mám vždycky na jazyku Burundi protože to je místo, kam já jakožto gay bych těž nechtěl asi jet, protože tam by mě pravděpodobně zabili. Ale v Botswaně to je přímo klasický příklad eh, takové země se středními příjmy, která funguje, která provádí transakce, mají eh, diamanty, nikl, eh, měď, to všechno k nám vyvážejí a ti by se ochotně účastnili této daně z transakcí, protože by se to dostávalo zpětně k nim takže bychom měli mít rozhodnější vedení, měli bychom připomenout prezidentovi předsedovi Barroso, co řekl. A měli bychom připomenout eh, těm vedoucím představitelům členských států Evropské unie, který takové věci říkali, kdy to bylo populární. A test, když tomu kladou odpor banky a jiné instituce, tak se stahují. A měli bychom i jim tedy připomenout, že tato výzva um, má velkou oporu v občanech a občané mají eh, jeden velký nástroj v rukou a to je jejich hlas, což já vím velice dobře, protože ve Spojeném království se nám blíží volby, čili veřejné mínění je velice pro a byli bychom hloupí, kdybychom to nevyužili. Tady to eh, okénko příležitosti bude pokračovat. Je to vynikající příležitost pro španělské předsednictví, ale pokud to bude trvat dál a dodělá se to za dalšího předsednictví, raději to dodělat, než abychom opravdu přistoupili přistoupili na nejnižší společný jmenovatel a už jsem sticha. So, děkuji mnohokrát, pane, děkuji vám všem za vaše příspěvky a dovolte mi, abych vám připomněla, že lhuta pro předložení pozměvací návrhu 29. dubna ve 14 hodin a e, že hlasovat se bude 10. května, čímž přecházíme k Evropské službě pro vnější činnost Navrhuji, abychom si udělali tříminutovou přestávku. Děkuji mnohokrát. Kolegyně, kolegové, možná, že bychom mohli přejít k dalšímu bodu, který máme na programu. So taking into account that we have just... Máme 45 minut pouze na tento bod a proto navrhuji, abychom se do tohoto bodu již pustili a vyčkali pana Broka. Tento bod je důležitý jak pro parlament, tak i pro náš výbor, protože v současné době se vyjednává o zřízení e, služby pro vnější činnost. Jednání probíhají mezi všemi institucemi. Katrin Ashton 25. března předložila návrh rozhodnutí na strukturu a fungování externích služby. Toto EAS eh, vyžaduje jednomyslné schválení rady a toto také bude učiněno v konzultaci s parlamentem a komisí. Náš výbor bude připravovat zprávu a stanovisko společně s AVKem. A nyní vítám našeho zpravodaje a také vítám pana Broka na výměnu názorů, ale také vítám pana Hoštata, který spolupracuje s panem Brokem na tomto dokumentu. Vy tady jste. A pan Frhovštat. You can come to... And also like to... Our committee will... Náš výbor také bude zpracovávat stanovisko ke zprávě pana Broka pro Evropskou službu pro vnější činnost a pan Kačmarek bude zpracovávat naše stanovisko. Pan, zpráva pana Broka bude založena na E, pracovním dokumentu, který byl zpracován společně s panem Frhovštatem a nyní e, se již na tomto dokumentu pracuje a dostali jsme k dispozici různé předlohy. 7. dubna nás navštívil pan Brok a vysvětlil nám obsah tohoto pracovního dokumentu. Na konci schůzy jsme se dohodli na tom, že výbor navrhne konkrétní textové změny dokumentu. A já jsem také ráda, že mnoho eh, našich návrhů pánové Vrhovštat a Brok před přejali. Jedná se také především o strategický dokument a určitě samozřejmě zde máme různé názory, ale nejdříve dávám slovo panu Kačmarokovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Je to samozřejmě velice důležitý eh, Eh, byly ta téma a také jsme pracovali poněkud jiným způsobem než v případě ostatních stanovisek, které vydává náš výbor. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se zapojili. Paní předsedkyně Evě Šoli, která se účastní mnoha zasedání a v podstatě náš výbor zastupuje já a paní předsedkyně Važoli, co se týče této vnější služby. Pak eh, chci poděkovat koordinátorům, kteří měli zvláštní zasedání konkrétně k této věci a sekretariátu, který musí věnovat eh, hodně úsilí této tématice. Dámy a pánové, náš výbor eh, v této práci společné eh, zaměřené na Evropskou službu pro vnější činnost se zaměřila na aspekty rozvoje, protože pochopitelně se nemůžeme zabývat vším, co bude dělat Evropská služba pro vnější činnost, ale jenom tím, co je pro nás nejdůležitější. A z našeho hlediska je tady mnoho témat. První je eh, soudržnost politiky rozvojové. Dnes jsme měli tady zprávy paní Keller. Byli bychom rádi, aby závěry z této zprávy, pokud to jde, se zobrazily i v architektuře nové Evropské služby pro vnější činnost. Další věc, která byla pro nás od samého začátku důležitá, je otázka vlivu komisaři na programování a implementaci. A to proto, abychom se vyvarovali eventuálním nebo potenciálním eh, rozpory mezi politickými cíly a mezi tím, na co v konkrétních eh, rozvojových zemích vydáváme finanční prostředky. Třetí důležitý prvek, aby komisaři měli přístup k nástrojům. Jinými slovy, aby mohli ovlivňovat služby, které teď částečně budou pracovat i pro Evropskou službu pro vnější činnost, protože komisaři nemohou být zbaveni eh, reálných eh, pracovních nástrojů. A čtvrté velice zásadní téma, Přičemž tady ještě jsou určité rozdíly v názorech. Jedná se o způsob rozhodování, konkrétně v těch oblastech, kde budou eh, rozdělené nebo společné kompetence, které budou sdělit komisaři Evropská služba pro vnější činnost a vysoký zástupce, anebo tam, kde by mohly vznikat rozdíly v názorech. V našem, podle našeho návrhu za takových eh, okolností by konečné rozhodnutí měl přijmo, měla přijímat eh, Evropská komise jakožto kolegium, to znamená kolegium komisařů. Jak už jste řekla, paní předsedkyně, jedna z otázek, která ještě není úplně vyřešena, je otázek programování. A jak chápeme programování a jakým e, způsobem se bude provádět programování nástrojů pro rozvoj, jak to bude možné, jak to budou moci dělat komisaři. Je důležité, abychom dospěli ke společnému názoru a to je důležité proto, že parlament bude muset vést určitě velice nejednoduchá eh, jednání s radou. Proto je velice důležité, aby parlament zaujal jednotné stanovisko, aby naše vyjednavací síla vůči radě byla dostatečně velká a doufám, že v rámci parlamentu dospějeme k takovému společnému názoru. Bude zase další zasedání všech eh, zpravodajů, všech eh, předsedů příslušných výborů výboru a předpokládám, že dospějeme tedy k takovémuto jednotnému závěru v rámci parlamentu. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám. Pan Brok tady zatím ještě není a proto dávám slovo panu Frhoštaptovi a on nás seznámí se zřízením a fungováním vnější služby. Jak se to Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir l'opportunité, comme rapporteur de AFCO. Euh, Děkuji vám za to, že zde jako zpravodaj AFKA mohu zde vás seznámit s tímto pracovním dokumentem. Možná bych měl na začátek zdůraznit, že pan Brok a já jsme se rozhodli vypracovat jednu zprávu společnou, protože se jedná o stejné eh, pozměňovací návrhy, které v AFKu a v AFETu byly podány. Já si myslím, že toto ukazuje stanovisko parlamentu při vyjednávání s ostatními institucemi, s komisí a s radou a může to toto stanovisko jenom posílit. Za druhé, výchozím bodem pro pana Broka a pro mě je datum 23. dubna. My jsme se snažili zohlednit maximální měrou různé připomínky tohoto výboru. Naše východisko spočívalo v tom, že Evropská vnější služba by měla být ctižádostivou službou. Nechceme se omezovat pouze na vnější službu, která by byla eh, takovou diplomatickou službou, protože víc než tisíc diplomatů by potom dělalo to, co dělají vždycky. A článek 21 říká, že všechny zahraniční politiky Evropské unie musí být jaksi schrnuty do Evropské eh, služby pro vnější činnost. V článku 21, promiňte, je to článek 27 smlouvy a také článek 21 smlouvy, stránka 3 v našem dokumentu o tom hovoří. Tady jsou eh, vypočteny všechny různé úkoly, které musí eh, společná vnější služba realizovat. Spadá sem rozvoj, kooperace, my jsme si jako výchozí bod zvolili vytvoření vnější služby, která bude ambiciozní a pokud možno koherentní. Na třetím místě je další společný referenční bod, že pro nás tedy platí, že 90 zdrojů a kompetencí má komise a proto tedy tato vnější služba musí být nějakým způsobem propojena s komisí nebo musí být její součástí. V našem návrhu to znamená, že služba by patřila k sekci 3 víte všichni, že sekce 3, to je tedy sekce pro spolupráci s komisí. Proč? Protože sekce 3 eh, rozpočtu EU je představuje v podstatě srdce Evropské unie. Tam jsou veškerá opatření Evropské unie v těch jednotlivých eh, titulech 1, 2 až 3. Tam jsou schrnuta veškerá opatření Evropské unie tam je také zahraniční politika, rozvojová politika a tak dále a tak dále. Náš druhý výchozí bod byl tedy tento. Chceme tedy mít opravdu ctižádostivou vnější službu a na druhé straně bychom chtěli používat také e, spolupráci s komisí, což samozřejmě umožní ten náš postup utvořit pokud možno koherentním. Pokud to bude tedy zapojeno do komise, tak v rámci vnější služby bude mnohem jednodušší mít komisaře pro rozvoj, pro humanitární pomoci, pro dobré sousedství, pro vysoké zastoupení a podobně. Problém začíná potom tehdy, jestliže máme vnější službu, která je ambiciózní, ale mimo byla by usídlena mimo Evropskou komisi. Tam by začaly problémy. To je poprvé, co něco takového chceme udělat. Poprvé tedy chceme vytvořit důležitou službu, jako je vnější služba, mimo tuto, mimo tuto společenství. V podstatě sekce 3 to je eh, to, kde se odráží komunitární metoda Evropské unie. Jak to teď vypadá, pokud jde o rozpočet? Určitě víte, máte lepší informace než já, jak to vypadá s kooperací až do dnešní doby. Bude to všechno v rámci komise? Nebo tady bude příslušná generální ředitelství? Pak bude implementace těchto politik? A všechno by bylo v zodpovědnosti jednoho komisaře. Samozřejmě, čas od času dochází k potížím. Já mám tu velkou výhodu, že mám dobrého přítele, bývalého komisaře pro rozvoj. Ten mě velmi informo, často dobře informoval o specifických případech, kde je třeba udělat A a potom teprve B. To tedy znamená, že to je dobrý plán, roční plán třeba krásný a dobrý, ale já teda jsem ten, kdo musí roz, učinit rozhodnutí, já to neudělám, já mám jiné priority a tak dále a tak dále. Takové odpovědi přicházejí. A teď už to tady není jednoduché v té koordina- vytvořit koherenci v té spolu- politice spolupráce, když se jedná o plánování a když se jedná potom o implementaci, tak je tady celá řada administrativních úkonů. které tedy má vykonávat komise. A podléhá to komisaři pro rozvoj, pokud jde o plánování. DV tady činí rozhodnutí pro první stádium tak to je tedy současná situace. Co se potom stane s tím návrhem? Bude celá řada dalších komplikací. Na jedné straně to bude komise, na druhé straně bude paní Ashton a všechny věci budou komplikované. Proč? Jsou to v podstatě tři různé etapy. Za prvé tematické plánování ze strany DGDV, potom geografické plánování ze strany vnější služby a pak budeme mít třetí fázi, to se vrací zpět ke komisi, implementace FAFETu. A to je komplikace. Současná situace ta už často vede k protikladům a můžeme vycházet z toho, že tyto rozpory budou narůstat. Ne proto, že tady budeme mít záplavu mailů za 48 hodin, různá poselství, dotazy, co je tady napsáno v dokumentu od paní Ashton, názory komise a to, co bylo včera v radě schváleno, to vypadá tak, že v praxi nemůže fungovat vydáváme se tady nebezpečí, že dojde k rozporům. Náš návrh se tedy zaměřuje na následující. Vnější služba patří do sekce 3 a je připojena ke komisi. To tedy znamená, že bychom to měli stejné, jako je v aktuální, aktuální situace. DV má určitou souvislost s vnější službou a spolupracuje s komisí a při správě a při koordinaci. Tady to patří do kompetencí komisaře eh, pro rozvoj a to celé spadá do té vnější služby. A dále implementace probíhá také prostřednictvím komise, ale jinou, jiné části komise situace, která je vytvořena díky našemu návrhu, je situace, která je v podstatě stejná se současnou situací, pokud jde o vnější službu a pokud jde o implementaci. Obě služby jsou závislé na stejném komisaři. Všechno, co se týká ředitelství, to jsou horizontální témata a témata, která mají souvislost s rozvojem, to všechno spadá do zodpovědnosti komisaře. Implementace. Ta také podléhá komisaři. A teď taková malá exkurze jestliže budeme postupovat v případě návrhu baronky Ashton tak, že budeme mít horizontální temot, tematické dělení odděleno od geografického, tak jak to uděláme v Africe? Horizontálně a geograficky to je to tež. Jedná se o stejné problémy a o stejné výzvy. Já to považuji za poněkud umělé, toto rozlišení. Mělo by to spadat stej, pod stejné ředitelství. A když to rozdělíme teď do různých etap, tak je to stejné plánování, etapa 1 až 3, v ředitelství pro rozvoj, dále fáze 4 a 5, implementace, což podléhá, jak už bylo řečeno, Evropské komisi. Jestliže náš návrh by byl stoprocentně zrealizován, tak vycházím z toho, že systém, který teď platí, zůstává i nadále v platnosti s tím rozdílem, že ředitelství pro rozvoj je součástí vnější služby, což je spojeno s komisí a komisař pro rozvoj bude společně s komisařem pro sousedství a pro humanitární pomoc a bude tedy vlastně jakýmsi společným manažerem pro tyto vnější služby. Pokud se nám nepodaří vytvořit spojení mezi vnější službou a komisí, obzvláště pokud jde o rozpočtové záležitosti, tak bych byl pro, proto, aby celkový vývoj nebo rozvoj se vrátil do komise. Nechci to tady štěpit na horizontální témata, jako je v návrhu Ashton. Ne. Pokud jde o rozvojovou politiku, musí být zachována koherentnost to je nejvyšší priorita, aby veškerá opatření byla efektivní. Ale abychom si mohli být také jisti tím, že peníze budou správně investovány a přinesou konkrétní výsledky. Jinak bych chtěl říci, to je vlastně ta poslední připomínka, datum 20 duben. Do té doby tedy byly všechny připomínky předloženy, které byly předány mně a panu Brokovi, ale jak už bylo řečeno, konečný výsledek bude záviset na tom, jak se s námi v podstatě komise zásadně dohodne vnější služba bude potom podléhat komisi, bude to v sekci 3. Pokud bude odpověď ano, tak si myslím, že náš návrh je velice dobrým návrhem pro politiku soudržnosti. Bude-li odpověď znít ne, tak bych byl pro, aby všechny kompetence byly, měli teď členové komise, a pak bychom měli určitou omezenou vnější službu. Buď to, či ono. Obojí dohromady nejde. Na jedné straně buď to tedy s komisí, anebo ne, to by samozřejmě porušovalo komunitární metody a tak dále. Takže pokud jde o vnější službu, tak si myslím, že bychom měli mít takový malý rozpočet. Děkuji kolegové. Tak nyní dáme slovo komisi, než zahájíme diskuzi s našimi poslanci. Nyní si vyslechneme komisi, která nám vysvětlí rozdíl mezi návrhem paní Eštnem, Eštonové a návrhem pana Broka. Vítám vám, pane Broku. takže předávám nyní slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Velice pečlivě jsem si vyslechl oba dva pány. Bylo zde zmíněno hodně aspektů, o kterých se již v minulosti diskutovalo. Chci zde upozornit na čtyři body, o kterých hovořil pan Kačmárek a potom se také vyjádřím k bodům, o kterých hovořil pan Frohlstadt. Nejdříve strategická priorita a v oblasti rozvoje. My souhlasíme s tím, že by měla být rozvojová politika, tak říkajíc, upgradeována tak, aby to nebylo pouze rozdávání peněz, ale stalo se z toho strategické téma. Takže opravdu rozvojová politika by měla být také klíčovou součástí zahraniční vnější činnosti EU. Za druhé, otázka vlivu komisařů a zabránění protikladům. Nyní je situace roztříštěná a e, není tak řízená politikou. Návrhy říkají, že vnější služba bude pracovat pod komisařem pro rozvoj, tak tento komisař musí také rozhodovat o strategii. Za další, to je přístup k nástroji. Poprvé za deset let dva základní nástroje po pokrývá jeden komisař. To znamená, že to se již nestalo delší dobu. A o to požádal parlament, tak aby byla tady žádost, aby jeden komisař rozhodoval o rozvojové pomoci a také o vnější činnosti. A potom by mělo rozhodovat kolegium rozhodnutí, které se budou dělat, bude prezentovat komisař pro rozvoj kolegiu a potom rozhodnutí bude dělat kolegium. Jedná se o rozhodnutí kolegia. My se domníváme, že toto je takto v pořádku, s tím souhlasíme. Pan Frhovštát hovořil o následujícím problému. Problém nespočívá v tom, že roztříště ne, máme roztříštěné nástroje a to to je překážkou pro to, aby rozvojová politika se stala globální politikou. A potom také dochází k tomu, že rozvojová politika je na okraji. Jestli my tedy buď to budeme schopni povýšit na vyšší úroveň rozvojovou politiku, a tak bude rozvojová politika přítomna ve všech oblastech a nebo budeme pokračovat ve stávající eh, situaci. A nejdůležitější je stanovení programu a také stanovení a prostředků. Takže my chceme dát komisaři pro rozvoj do ruky lepší nástroje. My musíme rozlišovat programovatelné nástroje a neprogramovatelné nástroje. Programovatelné jsou zeměpisné nástroje, kde začneme, musíme rozhodnout o částkách a potom v partnerství s příslušnou zemí se rozhodneme, na co se zaměříme. Budeme mít společnou strategii a také budeme mít dokumenty příslušné e, pro jednotlivé země a také musíme stanovit národní indikativní programy, na co by měly být peníze vynaloženy. To jsou tematické záležitosti a potom tady máme neprogramovatelné e, činnosti. To je například investování do zdravotnictví, do vzdělávání, do klimatických změn. A nejde o to, abychom jenom zemím dávali další peníze, ale například chceme také spolu financovat například různé programy OSN. A já si myslím, že toto jsou ideální nástroje a parlament vlastně inicioval vznik těchto nástrojů a ty mají být doplňkem horizontálních politik. Někdy se zaměřujeme eh, na celistvou strategii a já bych chtěl tímto skončit, protože všechno ostatní je součástí diskuse, o které, která se vede na různých místech. Také včera dospěla k dohodě rada. Já jsem jenom chtěl nastínit hlavní body a chtěl jsem reagovat na vaše příspěvky. Děkuji. A chtěl bych poděkovat panu Brokovi, že si udělal čas, aby nás navštívil. Možná byste chtěl k tomu dodat pár slov a pak zahájíme diskusi. A pak zahájíme diskuse. když se budou moci zúčastnit naši členové. Prosím. Děkuji. Já mám takový reflex, že vždycky sahám doprava. ale nechci dlouho hovořit, nevím, co řekl kolega Frhovštad, zdržel jsem se v zahraničním výboru a nechci zde znovu opakovat věci, které řekl on. Chci vás informovat o tom, že jsme dnes odpoledne hovořili s radou Eštonovou a s komisí a diskutovali jsme o otázkách, které souvisí s politickou kontrolou, nejenom s rozpočtovými právy. Já se domnívám, že to nyní běží správným směrem a vlastně tady není jiná možnost, než že se rozhoupe. A paní Ashton může postupovat nejrůznějšími způsoby. Tady je velký manevrovací prostor. A my tady se usilujeme o Memorandum of Understanding, takže když se budou udělovat mandáty a bude se roz, rozhodovat o strategiích, tak budou konzultovány vždy příslušné výbory. A já si myslím, že toto je důležité pro praktickou kontrolu, to jsou otázky, které souvisí se strategickými dokumenty, mají, má to také co dočinění se smlouvami s mandát a s vysíláním eh, misí a také s řízením krizí, kde máme i rozpočtová práva. To znamená, že je vždy závěrečné výsledky třeba předem projednat s příslušnými výbory. A já se domnívám, že toto jsou témata, která se týkají především rozvojového výboru a zahraničního výboru. Takže toto ještě jsem chtěl zdůraznit, protože se domnívám, že toto je pro nás velice důležité, tak abychom dospěli také ke kompromisu v rámci parlamentu. Dále jsem se rozhodl, že přijdu do vašeho výboru, protože tady občas dostávám čokoládu. Děkuji, to je díky sekretariátu. ti přišli na to, jak nás tady udržet po tři hodiny, abychom si nestěžovali. Teď eh, eh, se mohou eh, poslanci ptát nebo mít připomínky. Pan Kačman je první na řadě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane Broku, já eh, si nečiním nárok na to, že bych měl být pokládán za odborníka v této věci a čím víc slyším, tím víc jsem z toho zmaten. Dovolte mi, abych tedy hovořil čistě na základě toho, jak mně se to jeví jak se mi to jeví v tomto výboru a také z hlediska eh, rozvojových zemí a jejich eh, nevládních organizací. Myslím si, že úloha jich bude značně snížena a že se sníží také politika zaměřená na vymícení chudoby a že politika eh, potom bude čistě nástrojem zahraniční politiky. To jsou obavy a já nevím, jestli pan Mansevisi nebo vy jste to viděli, ale včera tady eh, putovalo právní stanovisko, eh, které spochybňuje eh, eh, vlastně návrh eh, baronky Aštonové, mé vážené přítel, přítelkyně v souvislosti se smlouvou. Hovoří o tom, že tato Evropská služba pro vnější činnost má mít přímo bezprecedentní kontrolu nad rozvojovou pomocí a rozpočtem a že je to směšování mezivládní a komunitární politiky a vlastně se politika rozvojová dostává do služeb politiky pro vnější činnost. A k tomu, co říkal pan Mansa Visi, myslím si, že se musíme postarat o to, aby komisař pro rozvoj měl na starosti příslušný dohled nad všemi pěti stády programování. Myslím si, že tady musí být velice výrazná úloha bez duplicity v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Myslím, Myslím si, že to by mohl zařídit eh, to, kdyby se tam přesunul i post ředitele pro rozvojovou pomoc. Musíme mít také podstatné kapacity, tak aby rozvoj a dohled nad rozvojovou pomocí se některak nesnížil. Musíme mít také naprostou jistotu, až se bude provádět revize v eh, fungování Evropské služby pro vnější činnost, což má být eh, v roce 2012, aby se provedla revize programování nejenom z hlediska zahraniční politiky, ale také z hlediska efektivity zahraniční pomoci. Domnívám se, že potřebujeme také ujištění, že tady budou sledovány cíle rozvojové politiky Evropské unie na vysoké úrovni, což jsou i pařížské dohody a dohody z Akra. To by určitě uklidnilo partnerské země a některé nevládní organizace. A nakonec mi ještě dovolte říci tolik já jsem neměl možnost se seznámit s vaším nejnovějším návrhem, pane Broku, ale ten, který jsem viděl a který jsme projednávali na eh, naší politické skupině, a tady vlastně hovořím i za skupinu, tam byla zmínka o tom, že tři zástupci by byli jaksi kvázi političtí eh, zástupci, ehm, zástupkyně předsedy neboli eh, vysoké představitelky pro vnější činnost. Cynicky by se to mohlo nazvat, že to eh, je prostě, že se to dává těm, kteří chtěli ten hlavní job, nedostali ho, tak jsou alespoň zástupci. Ale já nejsem cynik, tak to neříkám. Říkám, že budou určitě zcela skvělí poradci vojáci, tito tři zástupci kvázi političtí nebo ne, to si myslím je cesta do katastrofy. Předseda Paroso nemá tři zástupce, má místo předsedy a to obráží postavení a stanovisko Komise, Tak si myslím, že bychom měli od tohohle ustoupit, měli bychom zmocnit vysokou zástupkyni, místo předsedkyni eh, komise a tím i službu pro vnější činnost. Neměli bychom žádnou, eh, v žádném smyslu snižovat důležitou a historickou úlohu, kterou sehrává v naší zahraniční politice rozvojová politika a rozvojová pomoc. Ta by neměla být podřízena rozhodnutí v zahraniční politice. Děkuji, pana Kačmane, pan Berman. Um, thank you, chair. Děkuji, pane předsedkyně. Je pravda, že um, eh, komisař bude mít i DCI, i IDF. Forward, but then... To je krok před. A potom následuje mnoho kroků zpět. Na vrch je méně vznešený než vysoká představitelka. A komisař bude v podstatě manažér Nikde se nehovoří o odpovědnosti, je to pouze dohledová záležitost. Já jsem nikdy nenašel slovo odpovědnost pro osobu komisaře. To znamená dá udávání pokynů a dohled, to není málo, to není dost. A programování bude dělat eh, služba jako taková a zatím nevíme, kdo to bude dělat je tady také zmatek v celém návrhu mezi orgánem a odpovědností, to znamená mezi autoritou a odpovědností, že tedy ne by baronka Eštonová měla mít také autoritu a také odpovědnost. Já se domnívám, že nás to přivádí 50 let zpět, kdy rozvojová politika spadala pod zahraniční politiku a nyní se rozčilujeme, že pomoc nefunguje, všechno je špatně, ale proč tomu tak je? To souvisí totiž s tím, že rozvojová pomoc nikdy nebyla brána vážně a mnoho podporovali jsme mnoho diktátorů a spíše jsme se zaměřovali na naše zájmy než na zájmy příslušných zemí a to znamená, že pomoc nebyla tak účinná, než jsme si mysleli. A také bychom neměli se vracet do této situace. To je situace, kdy byli diktátoři důležitější než snížení chudoby. Zahraniční věci by neměly by dominovat, neměly by mít navrch nad eh, rozvojovou politikou. Jí já se domnívám, že bychom měli zde také požádat o právní stanovisko, které by vyjádřilo, že tento návrh paní Eštonové je v rozporu s Lisabonskou smlouvou. Já si myslím, že když komisař v rámci vnější služby bude mít odpovědnost za pět etap rozvojové pomoci, tak s tím nebude žádný problém, protože lze integrovat rozvojovou pomoc a také zahraniční věci, ale v současné době to vůbec není jasné. Neznáme autoritu, odpovědnost komisaře, je to spíše recept na konflikty a nekoherentnost. To je přesně to, co naši kolegové se snaží změnit k lepšímu. A já jsem velice rád, že váš návrh se nyní velice zlepšil od první fáze. Můžeme zde o určitých věcech ještě diskutovat, ale ten duch vašeho návrhu je to, že komisař je zodpovědný a vysoká představitelka má autoritu, měla by mít pravomoce a měla by mít dostatečnou autoritu. A také samozřejmě komisaři by měli mít své pravomoce a svou odpovědnost. Děkuji, paní Sargentine. Thank you, chair. Eh, děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Návrh eh, paní Ashton praví, že služba pro vnější činnost a služba komise se budou vzájemně konzultovat. Já počkám. Eh, návrh eh, Lady Ashton praví, že Evropská služba pro vnější činnost a komise, její služby se budou navzájem eh, konzultovat. Je to článek 3.2 pod názvem spolupráce. To je pěkný název, mám ráda spolupráce i konzultace, ale dávám přednost takovým slovům, a teď opakuje kolegu z SND který hovořil o odpovědnosti. A tady máme pořád problém. Myslím si, že návrh pana Ferovstata a pana eh, Broka jde správným směrem a opravdu oceňuji to, že eh, návrhy eh, ze strany členů tohoto výboru pana Kačmárka tam byly zapracovány, ale pořád tady je ta jedna velká otázka, totiž kdo bude mít v rukou vedení věci rozvoje a jaký má mandát Evropská unie ve věci rozvoje. A pořád bych, eh, eh, mě ještě někde chybí v tom vašem textu, pane Broku, a také v textu paní eh, Ashtonové, že skutečně se zasazujete pro článek 282 v Lisabonské smlouvě, totiž, že všechno, co se týká Evropské služby, musí být v souladu s naším rozvojovým cílem a tím je dosažení trvale udržitelné situace vymícení chudoby. A všechno, co není v souladu eh, se udržitelným vymícením chudoby, není v souladu ani se smlouvou. A můžeme eh, mluvit sem a tam a můžeme vypracovávat nejrůznější struktury, ale tohle je věc, kterou musíme navzájem zorganizovat. Jinak nebudeme brát ani smlouvu dost vážně. Já nechci hovořit o právnických záležitostech, to jsem ráda, že udělal někdo za mě. Chci hovořit raději o politické vůli. A přála by si, abychom měli politickou vůli, abychom opravdu věci rozvoje dali do popředí, abychom neohrožovali eh, naše eh, ideály rozvoje aby se nevyužívaly jenom v rámci naší zahraniční politiky, protože to není jedno a to tež. Pořád mi není jasné, jak pan Pibalx může zajistit, bude schopen zajistit, že lidé tam v terénu, členové našich evropských delegací, budou opravdu dělat to, co se navrhuje ve věci rozvoje bude muset jít přes paní Ashtonovou, bude to muset jít nahoru eh, eh, z DG k paní eh, Ashton a pak dolů zpět na delegace, nebo je tady nějaká jasná linie zodpovědnosti, která tím nějak prochází, která to nemusí takhle celé obcházet. A co se týče zprávy pana Broka a Ferhofstata, Eh, oni nevzali v potaz jeden návrh pana Kačmaraka a to je definovat způsob řešení rozporu v rámci rady. Děkuji. A teď má slovo pan Guerrero. Presidenta, eh, si es verdad que el chocolate sirve para... Děkuji, paní předsedkyně. No, ta čokoládka vás opravdu podporuje v tom, že děláte dobré věci, tak příště budeme muset přinést celý pytlík. Od pana Frhovštata, od pana Broka jsem slyšel různé prezentace již na Avku a možná, že jsem určité věci nerozuměla, ale dnes je vidím tady a mám pocit, že jsou velice pesimisticky naladěni. Tady byl předložen návrh který předložila paní Ashton a oni se k tomuto staví poměrně skepticky. Já se domnívám, že tady jsou dvě rizika. Já vyvozuji z prezentace pana Frhovstata, že první riziko spočívá v tom, že zahraniční politika EU prováděná vnější službou bude omezená pouze na bezpečnost, obranu, diplomacii a neobsahovala by politiku sousedství, humanitární akce a rozvoj. My se domníváme, že takto by to mohlo dopadnout a tomu se musíme vyhnout. Eh, druhé riziko je to, že důs Výsledkem by bylo, že rozvojová politika by nesehrávala důležitou roli v rámci vnější činnosti. A to by nás vlastně přivedlo zpátky do současné situace. A to znamená, že my nesmíme eh, nyní zůstat ve stejné situaci, kdy také v současné době se ambice zahraniční politiky EU změnily. Já se domnívám, že zaměření zahraniční politiky je vhodné, ale chci hovořit o tom, jak se můžeme vyhnout zmíněným rizikům. zahraniční politika EU a to, co bude dělat Evropská služba pro vnější činnost jako taková, tak tato služba by měla se snažit integrovat různé strategie. Také hlavní směry a cíle ty již jsou formulovány. A to formuluje vysoká představitelka komisař. E, ale zde by samozřejmě měla mít hlavní slovo vysoká představitelka a měla by být podporována ve své činnosti dalšími komisaři. Jestliže chcete definovat hlavní cíle a strategie, tak byste měli začlenit do zpracování, vypracování strategii příslušné komisaře. Pokud se týče implementace jednotlivých politik, politiky sousedství, humanitární politiky a dalších politik, takže to, to by, tyto politiky by implementovali příslušní komisaři a jejich služby. Měli bychom se vyhnout první možnosti, kterou nastínil pan Frhovštát. A sice jde o to, aby evropská zahraniční politika byla také určována komisařem. A jde o to, abychom se vyhnuli druhé možnosti, která by byla katastrofou pro zahraniční rozvojovou politiku, protože zahraniční politika nebude konzistentní bez rozvoje ani naopak. Merci, madame la présidente. Euh, ce que j'ai Děkuji, paní předsedkyně. To, co jsem teď slyšel od prvních řečníků, je všechno jiné než něco, co by nás uklidňovalo. Jsou tady značné nejasnosti. To znamená, že v době vytváření této služby musíme být opravdu velice pozorní. Návrh z 25. března od paní Eštonové by skutečně mohl vyvolat určité problémy, když půjde o to, jaká úloha připadá v eh, politice pro rozvoj a pro mezinárodní záležitosti. Musím připomenout, že ta vnější služba by nebyla rozhodujícím orgánem, ale s orgánem, který by vlastně podporoval vysokou představitelku při vykonávání jejího eh, mandátu. Vidíme na organigramu, jaké služby už tady máme, jaké se musí nově vytvořit. A to může vést k velkým zájmovým konfliktům mezi příslušnými osobami, které by měly tyto služby vykonávat. Evropská rada by měla převzít vedoucí funkci této služby a organizovat ji tak, aby se e, e, vlastně soustředila na rotující předsednictví Evropské unie. Tady nepodporujeme e, jmenování zástupců pro zachování politické rovnováhy. Paní Ashton je symbolicky nebo se symbolicky rozhodla svoji kancelář usídlit u komise, ale tady není vůbec jasné, zda je skutečně eh, vedoucí osobou této služby. Což znamená, že tato vnější služba neodpovídá v eh, zásadě kolegiality. Já si myslím, že vnější služba musí spolupracovat s komisí. Jak mohou určité oddělení té komise být zaintegrovány do této služby? Musí to být řešení, které zajistí, aby cíle rozvojové politiky při vytváření politiky vnější služby byly zohledněny. Tady se jedná také o sektorové služby v rámci této nové služby. Tady je otázka, jak zahrnout tu rozvojovou politiku do této služby. My si myslíme, že zodpovědnost každého jednotlivého komisaře nesmí být vytvoření vnější služby omezena. Politická rozhodnutí musí i nadále činit komise, rada a Evropský parlament tak, jak to je upraveno smlouvou z Lisabonu. Kromě toho je podstatné postarat se o soudržnost mezi plánováním vnější služby a mezi realizací opatření. A proto si myslíme, že příslušní komisaři by i nadále měli mít zachovány své kompetence, které mají pro příslušné odborné oblasti, za které jsou jmenováni a k tomu musí být koordinace. Návrh paní Eštonové není dostatečně jasný a nevymezuje jasně eh, kompetence. Eh, už v Lucembursku se o tom diskutovalo. My bychom uvítali, kdyby návrh rady byl eh, přesně diskutován znovu v Lucemburku, protože příslušný komisař musí stanovat příslušnou politiku, která potom společně bude vykonávána kolegiem, komisí a ti budou také schvalovat. Já si myslím, že musíme ještě dále přemýšlet o úloze komisaře pro humanitární otázky, v takovém případě bychom se měli zasadit o to, aby humanitární pomoc byla součástí vnější služby, i když se nejedná v podstatě o politické záležitosti, ale je to otázka, kterou si můžeme klást. Vnější služba Evropské unie musí být viditelná, koherentní a musí mít důvěru eh, v našich partnerů. Musíme získat eh, i důvěru našich občanů. Děkuji. Děkuji, paní zima.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 Kolegové a kolegyně se vyjádřili podrobně k otázkám, které nás zajímaly v posledních týdnech a měsících v souvislosti s vytvořením Evropské vnější služby. Chci zmínit jenom dva malé body, které to doplní. Nechci to prodlužovat. První bod jakožto argument. Proč tedy máme takové pochybnosti, které se týkají rozvojové politiky, že by tedy měla spadat pod vedení vnější služby a nemusela by potom fungovat. My jsme se už v dějinách stranách Evropské unie na základě Evropské investiční banky už do dneška přesvědčili o tom, že bez rozvojové politického mandátu Evropská investiční banka se svými konkrétními cíli eh, bojovat proti eh, těm špatným krokům nemůže tedy tento boj realizovat a že tedy je potom v absolutním dilematu, pokud jde o fungování. Toto dilema můžeme zrušit jenom tehdy, jestliže tento rozvojově politický mandát bude v konečnou platností vysloven. A já si představuji, že vlastně tedy je Eh, eh, rolí eh, vnější mm, služby, aby fungovala a nemůže takto fungovat. A další bod, zda tedy předložené studie, které tedy se vztahují na určité posudky a ukazují, poukazují na to, že návrh paní Eštonové v článku 208 odstavec 1 o fungování EU v podstatě protiřečí tomuto znění a nejsou v souladu. A tady je zcela konkrétně uvedeno, že EU potřebuje rozvojovou kooperaci na, dlouhodobou, eh, na dlouhodobé spolupráci a to je potom eh, závěr, který je z toho možno vyvodit. Tato smlouva o EU, o fungování EU je vlastně závazným primárním právem a platí pro všechny instituce Evropské unie a z tohoto důvodu není jednoduché bez změny této smlouvy eh, ty vlastní nařízení o rozvojové politice realizovat. Mě by tedy zajímalo, zda to bylo dostatečně zohledněno, a nebo zda to v té, diluzi, v té diskuzi nehrálo nějakou důležitou roli. Děkuji. Eh, pan Geras má slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, také chtěl uvítat eh, pana Broka a Verhofstadta mezi námi. Eh, bude to stručné, velice se omlouvám. Něco mě uniklo, že jsem musel jít do výboru pro zahraniční záležitosti. Měl jsem tam prezentaci, tak mě prosím přerušte, pokud řeknu něco, co už tady padlo. Ohledně finančních nástrojů v rámci této eh, části bych chtěl vědět, co eh, říkají autoři, jak se dívají na ten poznávací návrh eh, k programování, že by to měla společně schvalovat vysoká zástupkyně plus zodpovědný komisař. To, myslím, je celkem logické. Proč máme mít na jedné straně Evropskou službu pro vnitřní činnost, abychom měli, bych, bych, by, byli více vidět na vnější světě a proč bychom eh, neměli zároveň se snažit o větší synergii? Nemyslím, že eh, to nejde. O to naopak eh, se snažíme. Snažíme se přece dosahovat synergii a zároveň chceme být viditelnější a to také říkáme v našem pozměňovacím návrhu protože nakonec jinak to fungovat nebude. Pokud nám jde o hledání synergií, pak musíme také si dát takové nástroje, které nám to umožní. Jestliže máme nějaký subjekt, eh, který se vytvoří v rámci služby a který už nebude stejný jako ten, který byl za, paní, za pana Pěgalse nebo Georgievy, pak eh, opravdu eh, nebude souhlas, ale naopak nesoulad. Bude chybět harmonie. A na základě toho, co jsem slyšel, myslím si, že Guy něco v tomto smyslu říkal. Možná, že byste byl schopen eh, přistoupit i na naše stanovisko. A eh, to by se posílilo pozici parlamentu vůči komise radě. Děkuji, paní Keller. Dnes eh, dopoledne jsme měli zajímavou diskusi. Ne tady v komisi, ale v jiném kruhu Evropské služby pro vnější činnost s panem Christophersonem, pokud si vzpomínám dobře na jeho jméno, který byl jedním z mála poradců paní Ashton ohledně Evropské služby pro vnější činnost. Mě ta eh, diskuse trošku vyděsila protože zdá se, že nikdo vůbec neuvažuje o mechanismu pro politickou soudržnost, pro rozvoj. Zdá se, nikdo neuvažuje o tom, jak zlepšit anebo vůbec pokračovat v úsilí o koordinaci dárcovské činnosti. Nikdo nezodpověděl otázku, jak by se zajistilo, aby partnerské země nadále jaksi mohly být aktivní, aby mohly eh, obrazně řečeno sedět na, řidi, na sedadla řidiče. A není tady tedy žádný navrhovaný mechanismus, je tady jenom článek 129.8, pardon, to je pěkné, že ho máme, ale mělo by tady být něco dalšího, jinak samozřejmě se pak nesoudržnosti budou řešit pracovně. Zdá se také, že není nikdo, kdo by měl kompetence v oblasti politiky rozvoje v týmu paní Ashton, nebo kdo by vůbec definoval, jak taková politika bude vypadat. To je pěkné, že mají nápady a určitě e, to vypadá docela užitečně, ale oni by měli také naslouchat těm, kdo už v té oblasti nějakou dobu pracoval. Měli by také se zajímat o zkušenosti, které už tady byly nabity v Evropské unii během posledních desetiletí, eh, co se týče rozvojové pomoci. A je tady také silné lobby pro zájmy rozvoje. To není vždycky úplně totež jako um, ostatní zájmy a nezdá se, že by až to, lidé kolem paní Eštenové k tomu při, při, přihlíželi. Eh, už se tady kladly různé otázky, ale samozřejmě, když dojde na vyjednávání eh, s paní Eštanovou, budeme diskutovat o jejím dokumentu, ne o vašem. Jde tedy o to, co je pro vás prioritou, eh, co je tím, bez čeho nebude schopni na to vůbec přistoupit. a kde zase bude možnost hledat kompromisy a hledat jaksi možnost něco za něco. Teď navrhuji, abychom dali slovo e, představiteli komise a pak ještě panu Brokrovi a Vrkoštátovi, aby mohli odpovědět na otázky. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně, protože já nechci hovořit příliš dlouho ale velmi souhlasím s tím, co řekl pan Guerrero eh, v tom, jak to vypadá mezi zahraničnou politikou a rozvojovou politikou v reálném životě. Myslím si, že eh, v návrhu jde o lepší dynamiku, o lepší fungování, aby to vycházelo méně z nástrojů a více eh, z mm, politických cílů. Pak také už tady bylo řečeno, myslím se, někdy eh, eh, příliš trpí tím, že o evropské eh, vnější činnosti se hovoří jako o politickém orgánu. Tomu tak není, to je opravdu služba. A co se týče, pak je tady poradní sbor vysoké zástupkyně a jedná se o politickou zodpovědnost také komisaře pro rozvoj. máme tady článek 8, co se týče rozvoje a ten říká úplně jasně a tady také reaguje na pana Bergmana pod bezprostředním, pod přímým dohledem a za přímého vedení. Čili to je ta formula, na základě které každá technická služba pracuje pro komisaře, čili má, je tady, ale pracuje pod politickým vedením které, a doporučeními, které přicházejí od komisaře. V tematickém programu se ani neříká přímý dohled, říká se jenom dohled, ale snad bychom si neměli hrát se slovíčky. Znamená to, kdo má politickou zodpovědnost, kdo eh, jak se nastartuje programování eh, eh, připravování dokumentů, kdo bude mít potom také odpovědnost za realizaci. A tady máme potom komisaře, který má tohleto také na starosti. Možná, že jsou tady dvě zvláštní administrativní jednotky, ale je úplně jasné, kdo komu podléhá. Myslím si, že úloha a zodpovědnost komisaře Píbalkse při využívání technických zdrojů Evropské služby pro vnější činnosti je důležitá. Jedná se o politickou činnost a je to tady jasně řečeno. Za třetí, rada ve své politické dohodě eh, tady eh, hovoří o politických zástupcích vysoké zástupkyně. To je a co se týče legality, legálnosti, myslím si, že to souvisí i s tím, co už tady bylo řečeno. Já plně souhlasím s popisem článku 21 pokud by něco nebylo dost eh, v souladu s právními záležitostmi, pak by se o tom muselo dále diskutovat. Čtvrtý bod, který se týká toho, jak zajistit, že eh, politická rozhodnutí komisaře Pibalkase se potom budou také realizovat. Eh, hlava delegace dostává instrukce od všech příslušných eh, komisařů. Jedná se o politické vstupy, takže je tady přímé propojení mezi komisařem a mezi tím, co se dělá v konkrétních státech delegacemi, protože každý komisař má takovéto spojení v rámci své zodpovědnosti, svých pravomocí. Pak otázka politické soudržnosti a vymícení chudoby. To se bude dělat prostřednictvím zase návrhů, strategií, strategických dokumentů a vy je budete zkoumat a budete schopni je zablokovat pokud nebudou v souladu s cíly rozvojové politiky. Budete mít možnost to prostě zarazit, ale návrh bude dělat Pibalc a vy budete mít možnost uplatnit svého právo, své právo demokratického dohledu. A to jistě se bude také týkat toho mezivládního nástroje rozpočtování. Teď má slovo pan Brok, aby zareagoval. Děkuji, paní předsedkyně, za všechny připomínky. Tato vnější služba, jak už tady bylo častokrát řečeno, je pokusem spojit dvě věci, které mají různé zodpovědnosti. Je to bez, společná zahraniční bezpečnostní politika, která potom přistála v radě a ostatní vnější stav, vztahy. Článek 17 říká výslovně ještě jednou, že mimo společnou bezpečnostní politiku komise zastupuje Unii navenek. A já si myslím, že tím je to jasné. Zodpovědní ve všech těch oblastech jsou v komisi. My musíme dát pozor na to při té konstrukci této služby, jak už kolega tady právem řekl, je opravdu služba, nikoliv nějaké rozhodovací gremium, že to musí být de facto organizováno tak, aby převzali ty úlohy tak, aby rozhodující eh, pravomoci komise zůstaly na, nezůstaly jen tak na papíře. A to je tedy další důvod, proč vlastně komisaři ty naše návrhy považují za obtížné, než tomu bylo v minulosti, politická reprezentace a konzultace a podobně. Já si myslím, že je to mimořádně důležité. Je tomu tak? Že komise v případě konfliktu musí rozhodovat. Paní Eštonová vede společnou vnější bezpečnostní politiku a v ostatních oblastech má přispívat eh, k rozhodnutí v rámci soudržnosti. V případě ovšem, že se pokoušíme tuto soudržnost vytvořit a dojde ke konfliktu mezi příslušným komisařem a jí, tak rozhoduje kolegium komisaře a nikdo jiný. Ona nemá žádné rozhodovací kompetence nad tím komisařem. A jak už bylo řečeno, ta konstrukce musí být taková, aby to i v praxi takto fungovalo. A k tomu pan eh, Cashman, to chápu, to jeho stanovisko, protože se tady chová jako papež. Eh, on tedy nemá rád zástupce, protože i papež je zástupcem? Musí být ale jasné. V každém případě, v případě konfliktu rozhoduje grémium. Pokud jde o vnější bezpečnostní politiku, je to rada, ve všech ostatních případech je to komise. A to musí být úplně jasné. A já si myslím, to řeší celou řadu otázek i tam, kdo přebírá vedení, to, jak to tady kolegyně zmiňovaly. Protože v podstatě ten vysoký představitel, ten místopředseda nic navrhuje, tak musí tedy rozhodování převzít komise. Když dojde k závaznému rozhodnutí, tak je nutné vědět, jestli se jedná třeba o rozpočtové otázky. Vždycky tedy rozhoduje kolegium. On se musí postarat o to, aby pro své stanovisko získal většinu, tak jak se to děje i dnes. A já si myslím, že na to musíme dát pozor. Otázka, která je spojená nebo s pokyny. Otázka, která je pově- spojena s pověřením, ta nemůže být taková, že by požde- prostě každý přebíral tu zodpovědnost podle libosti. To by byla opravdová katastrofa. Musí tady být ten vysoký představitel. Já neumím tu angličtinu. A musí to být tak, že onen zástupce vždy musí jednat. Například, za, jestliže dá komisař pro obchod eh, určitý pokyn, který nebude předán dál, tak musí to být tak, že pak rozhodne kolegium komisařů o tom, kdo tento pokyn či instrukci vykoná. To jsou například také na národní úrovni obchodní ataše, kteří dostávají potom pokyny z ministerstva obchodu a jestliže by například velvyslanec na národní úrovni nepřidal pokyny dál na obchodního ataše, tak by z toho byl problém. Ale tak, aby mohl dát dávat každý příkazy, tak z toho bude legrace, protože pak si z nás budou všichni dělat tak říklajíc srandu a bude, vznikne zde e, obrovský chaos a to bude ve všech oblastech. Když by se takto postupovalo, tak nebudu tak pesimistický, že bezpečnostní a obraná politika se stane nadřazeným tématem a všechno se bude toto téma zaměřávat. Já to vidím úplně opačně, protože u služby potom součást bezpečnostní a obrané politiky nebude eh, kompetencí rady, ale bude připojená ke komisi, tak si dovedu představit, že z hlediska parlamentu by to bylo zajímavé se na této bázi zabývat zahraniční a bezpečnostní politikou. Takže když to uděláme chytře, tak to může dopadnout i v náš prospěch. A myslím si také, že bychom zde měli být odvážnější a myslím si, že také musí být naše politiky koherentní. Například bezpečnostní politice musí být zástupci komise, nemohou zde rozhodovat jenom vojáci. A pak zde může vzniknout politika, která bude více zaměřená na prevenci než na vojenskou stránku. To je také e, vlastně součást smlouvy. A já se domnívám, že na této bázi bychom mohli udělat o krok vpřed a také u formulování programů je tomu také tak. A vždy je tady otázka, co chceme dosáhnout politicky. Tady můžeme stanovit pouze rámec, takže Lisabonská smlouva bude pouze rámcem a služba bude nástrojem a jak můžeme tento nástroj využívat, to záleží na politických těžištích a e, většinách. My to nemůžeme změnit, my nemůžeme předepsat politické cíle tím, že tady máme službu, anebo to formulovat primární e, politiky a primární cíle. To o obsahu politiky vždy rozhodují volby parce que, euh... Já budu velmi stručný. Pan Brok, podle mého názoru, to opravdu velmi dobře a logicky vysvětlil celou tu logiku, která se skrývá za naším návrhem. Jedná se v případě sporu o to, že rozhoduje v podstatě kolegium při používání té rozvojové politiky. Já si myslím i nadále, že návrh paní Eštonové eh, představuje velké nebezpečí pro systém soudržnosti. Tematická a horizontální témata oddělovat od těch politických témat a rozvojových témat, to už jsem řekl. Pak bychom tady měli dvě rozdělené služby podle návrhu paní Eštonové. A tato vnější služba by nebyla připojena ke komisi. A představovala by vlastní administraci nebo sekci. Normálně je tomu tak, že veškerá opatření Unie se odehrávají v sekci 3 v kapitole komise. Bitva kterou já a pan Brok nyní vedeme, má za cíl tuto skutečnost změnit. My chceme říct, jestliže chcete specifické záruky, pak je to možné pracovat se specifickými zárukami. Ale proto není nutné kompletně měnit rozpočet. A postarat se o tom, že by tedy geografické vedení vedlo změny rozvojové a rozpočet by byl eh, řízen tak, jak se to plánuje v ředitelství pro DV horizontálně a tematicky. Je proto absolutně nutné bojovat dále za tento návrh. Mnozí lidé a mnozí členové komise eh, vyjádřili mnohé pochybnosti. Pochybnosti, jak to bude vypadat v konečném výsledku, pochybnosti o konečném výsledku v kolegiu. A slyšeli jsme, ano, parlament, ten by tedy se měl o to starat. A rozhodnutí, které bylo přijato, se spochybňuje. Je třeba podle mého názoru, že tomu není tak poprvé a lepší je to tak, než kdyby to bylo obráceně. Článek 218, to je v článku. Článek 208. Avko a Afet předkládají návrhy, A ty tedy jsou součástí v podstatě, nebo spadají po článek 218 smlouvy. Spojení tady musí existovat mezi rozvojovou politikou a vnější politikou Evropské unie. Například, když se jedná o společný text naší společné vnější služby a když se jedná o příslušné služby. Pokud jde o komisi, tak tady není žádný rozdíl, neboť společná vnější služba ta obsahuje vlastně veškeré programové plánovací služby eh, ředitelství DV. A je to podřízeno komisaři pro rozvoj. Tento komisař je integrální součástí této vnější služby. Jestliže dojde k nějakému rozporu, tak eh, to může rozhodnout pouze kolegium. Ehm, snad pan zpravodaj, pan Kačmárek by mohl vyvodit ještě nějaké závěry. Velice stručně, nesmírně děkuji všem, kde se zúčastnili této mimořádně zajímavé diskuse. Musím říci, že pro mě prohlášení eh, zpravodajů byly velice optimistické. Optimistické proto, že evidentně tady existuje široký konsensus v tom smyslu, že Evropská služba pro vní činnost nebude ani institucí, ani kváze institucí a že tomu tak nebude proto, že proto není základ ve smlouvě. Pokud to tedy nebude instituce, pak neexistuje možnost, aby se snížila odpovědnost, odpovědnost komisaře, o čem řebořil pan Berman, a není možné, aby to snížilo eh, soudržnost pro rozvoj. To si myslím, že tedy jsou ta hlavní zajištění že tím se vlastně jistíme před tím, čeho se obává eh, vývoj, výbor v souvislosti s rozvojovou politikou, že to je tady vlastně zajištěné ve stanovisku, eh, který připraví parlament. Velice vám za to děkuji a doufám, že se vám to podaří úspěšně vyjednat s ostatními institucemi. Děkuji. abychom si to řekli jasně, abychom se vyhnuli jakémukoliv nedorozumění. Můžeme tedy předpokládat, že Guy a Elmar ber, přijímají eh, pozměňovací návrh DV o finančních nástrojích, protože pokud jsem vám dobře rozuměl, tak jste to sice parafrázovali, ale plně to berete. Můžeme tedy alespoň předpokládat, než se dnes roz, rozejdeme, že budeme pevně stát bok o boku v této konkrétní věci? Eh, tady není eh, žádný velký rozdíl mezi naším a vaším textem. Řekl bych, že společně eh, nám šlo o jednu věc. Prostě kdykoliv my říkáme Evropská služba pro vnější činnost, tak vy říkáte a jen různé služby komise, ale uh, my, tak jak to chápeme, prostě to už je zahrnuté v té Evropské službě pro vnější činnost. To není problém, ale máme trošku jiné východisko, eh, než z čeho vychází baronka Aštanová můžeme se podívat na to, jestli je třeba to mm, takto pozměnit. Můžeme se tím zabývat. Nám jde o to, aby Europej také pokračovala v, eh, v realizaci Eh, rozvojová politiky, politiky spolupráce a tady nemáme žádné pochybnosti. Třetí bod, kde nemáme pochybnosti, je, že když vznikne problém, pak eh, konečné slovo má kolegium komisařů. To je třetí aspekt. Já si nemyslím, že by tady existovalo jakékoliv nedorozumění. Děkuji všem, všem kolegům a panu kolegovi, panu Brokovi, panu Herostatovi. Máme ještě jeden bod. Pane Bermane. maybe we can meet to find the appropriate time to make... Snad eh, bychom eh, mohli najít dobu pro to, kdy se sejdou koordinátoři, takže děkuji. So the meeting is closed. Tím eh, toto zasedání končí.